Milí kolegové, navrhuji začít. Chci všechny přivítat. Nejprve organizační záležitosti. Dnes Vzhledem k tomu, že zasedáme v tomto sále, bohužel nemáme možnost tlumočení do všech eh, jazyků, takže jsem byla informována o tom, že nebudeme mít dánštinu, finštinu, lotištinu, malčtinu a chorvačtinu. Tyto jazyky nebudou k dispozici a my se za to omlouváme. Doufám, že i tak budete moci poslouchat zasedání v jiném jazyce. Dnes budeme mít zasedání rozděleno do tří částí. První část se bude týkat eh, amerických programů pro sledování a dopadů na soukromí evropských občanů. Zvláště se budeme zabývat iniciativami, které jsou přijímány na druhé straně Atlantiku v této chvíli. Potom druhá část, ta se bude týkat úlohy dohledu ze strany parlamentu nad spravodajskými eh, službami na národní úrovni a třetí část potom bude věnována programům NSA pro elektronický masový dohled, sledování a také se budeme věnovat úloze IT společností. Nejprve začneme tu částí číslo jedna, která se týká amerických programů sledování. Je mi velkým potěšením, že tady mohu přivítat pana Jima Sensenbrennera, který je členem Evropské sněmovny zástup, eh, americké sněmovny zástupců, pardon, je také členem soudního výboru v kongresu a dále, což je pro nás důležitější, je předsedou podvýboru pro trestnou činnost, terorismus, bezpečnost eh, vnitra a vyšetřování. Je také jeden z předkladatelů nového zákona, amerického zákona, takzvaného Freedom Act. Jehož cílem je napravit situaci a zlepšit to, co se nepodařilo dosáhnout v rámci Patriot Act. Delegace výboru Libe, Libe už eh, zasedala s panem Sensebrennerem 28. října, proběhlo velice plodné zasedání a já jsem velice potěšena, že máme i tady dnes možnost vyměnit si názory s panem Sensebrennerem v Bruselu. Dlouhou dobu se nám nelíbilo to, že se můžeme s kolegy setkávat pouze ve Washingtonu. Pro mě je velice důležité, aby probíhala tato spolupráce nejenom na úrovni vlád, ale také na úrovni volených zástupců. To znamená výměna názorů se členy amerického kongresu a Evropského parlamentu. Mohli bychom to nazvat parlamentní dimenzí transatlantické spolupráce. Zasahuje nám NSA také do osvětlení. Doufám, že tato dnešní příležitost nebude jedinou příležitostí, bude to doufám, pouze začátek pravidelného dialogu a pravidelné spolupráce. Domnívám se totiž, že se shodujeme na řadě otázek a podle mne by bylo užitečné v této činnosti pokračovat. Možná bychom mohli naplánovat další zasedání například za půl roku. Nyní tedy předám slovo panu Sensebrennerovi, zástupci kongresu. Ujměte se slova a Představte, prosím, vámi navrhovaný zákon Freedom Act. Ten předkládáte společně s panem Patrikem Lejím, předsedou soudního výboru v Senátu. Někteří z nás ho již známe, setkali jsme se s ním v předchozím, uh, předchozím návštěvě ve Washingtonu. Tento zákon je pro nás zvláště důležitý, protože ukončí hromadné uh, zhromažďování údajů ze strany NSA a pozmění se tím také ten nechvalně proslulý článek 215 Patriot Act. Také se budou zapracovávat změny do zákona FISA, tedy zákona o zahraničním spravodajství a dohledu. Kromě toho se zakládá nový institut eh, advokáta pro ochranu soukromí u soudu pro dohled nad spravodajskými služba, službami, který tam bude moci hájit eh, občanské svobody a také předkládat odvolání proti soudním rozhodnutí. Vyslechneme si ale pana Sensebrennera samotného, Představte nám prosím tento zákon Freedom Act a poté jako obvykle proběhne kolečko otázek a odpovědí. Nejprve si vyslechneme otázky od zpravodaje a stínových zpravodajů a potom ostatní poslance. Eh, hlásíte se, prosím? Ano, já jsem dostal informaci o tom, že na webstreamu není k dispozici zvuk. Možná by se na to někdo mohl podívat a vyřešit to. Ano, ověříme to. Hlásíte, hlásí se ještě někdo další? něco k pořadu jednání? Ne, ne, takže pane Sensenbrenner, máte slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně, dobré odpoledne. Chtěl bych velice poděkovat Evropskému parlamentu a výboru libe za to, že jste mě pozvali dnes na toto zasedání. Když byly Spojené státy napadeny 11. září, byl jsem předsedou soudního výboru. Kongres věděl, že země potřebuje nové nástroje a také širší pravomoci pro boj eh, proti těm, kteří nás, nám chtěli uškodit. Ale nikdy jsme neměli v plánu NSA poskytnout takovéto pravomoce a umožnit jim nahodile zhromažďovat informace o nevinných lidech v celém světě. Jako předseda jsem musel pracovat eh, za velkého časového tlaku a snažil jsem se dosáhnout rovnováhy mezi občanskými svobodami a také národní bezpečnosti v rámci toho Patriot Act. Konečný eh, návrh zákona, který předložili liberální demokrat, nebo tam se spojili liberální demokraté a pravicoví republikáni a jedno mysleně to prošlo výborem. Jsem přesvědčen o tom, že Patriot Act zachránil životy tím, že posílil schopnost spravodajských eh, služeb vystupovat a zastavit případné teroristy. Nicméně v posledních letech se NSA oslabila a ignorovala také eh, ochranu občanských svobod, kterou jsme my zakotvili do zákona. Prezident Ronald Reagan prohlásil, důvěřuji, ale prověřuji. A po 11. září Americe hrozilo, že vstoupí do nejintenzivnějšího konfliktu větnamské války. Kongres tedy rozšířil exekutivní pravomoci s cílem ochránit americký lid. Nicméně NSA této důvěry zneužila. Ignorovala omezení, které zákonodárci zakotvili do zákona a jako jako orgán musím říci, že jsme si toto nikdy nepředstavovali. Kromě toho NSA zahlila své operace tak, eh, tak eh, hustým závojem tajemství, že jsme nemohli nic kontrolovat. Tento proud zjištění, které se objevují o eh, amerických spravodajských službách, mne tak překvapil a byl jsem tím zhrozen stejně jako americká veřejnost a naši mezinárodní e, spojenci. Tím pádem jsem s panem Petrikem Lee, předsedou soudního výboru v Senátu, představil nový návrh zákona, který má za cíl ukončit toto zneužívání a obnovit důvěru. Tento zákon se nazývá posílení a sjednocení Ameriky prostřednictvím plnění práv, ukončení odposlechů, plošného zhromažďování údajů a monitorování na internetu. Stručně mu říkáme Freedom Act. Název navazuje na tzv. Patriot Act, protože jeho cílem je učinit to, co se v rámci Patriot Act nepodařilo, to znamená dosáhnout rovnováhy mezi občanskými svobodami a národní bezpečností. Zákon si získal už více než 100 příznivců z obou politických stran v kongresu a podpořili ji také skupiny prosazující občanské svobody, jako například ACLU nebo NRA které se s námi shodují pouze velice zřídka. Dále nás podpořili velké společnosti jako Google, Apple, Facebook a Microsoft a také redakce novin jako New York Times, Los Angeles Times, Washington Times. Na rozdíl od první návrhu od výboru pro spravodajství náš návrh dosáhne opravdových reform. Americký kongres se zapojil do vzrušené debaty o tom, jak se zhromažďuje pravdajství a od koho. 31. října v hlasování 11 k 4 se hlasovalo ve výboru pro spravodajství a poprvé v historii naší země by se tak vlastně umožnilo neomezené špehování amerických občanů. Já jsem ovšem zvolil jiný přístup. Americký Freedom Act ukončí zhromaž- neomezené zhromažďování údajů ze strany NSA, ať už se to týká Američanů nebo cizinců. Americká vláda bude i nadále schopna postupovat a získávat údaje v případě, že bude mít ovdůvodněné eh, podezření o tom, že někdo je napojen na terorismus. Nebude už ale moci zhromažďovat údaje nahodile a hromadně, eh, takové údaje, které by se týkaly nevinných lidí. Dále budou zapracovány další změny do zákona o zahraničním spravodajství a dohledu a statutu o národní bezpečnosti, ale podobně tím skončíme zneužívání situace a špehování Američanů a také cizinců. Nakonec, jak prohlásil soudce nejvyššího soudu uh, Louis Brantes, sluneční paprsky jsou nejlepší dezinfektant. V tomto duchu Zákon posílí transparentnost a odpovědnost ze strany NSA. Jak jsme zaznamenali, i ta přísná omezení se dají obcházet a transparentnost a dohled jsou tedy hlavní součástí jakékoliv reformy. Kongres má pouze omezené pravomoci, pokud je o omezování eh, dohledu nebo sledování například eh, sledování různých lidí, například eh, kancelářky Merkelové, toto, um, k tomuto došlo na základě konkrétního příkazu, ne, um, nepošlo to od nás kongresu. I předseda Obama, eh, i pan prezident Obama prohlásil, že o tom nic nevěděl. I přesto, že k těmto zneužití došlo mimo pravomoci kongresu, Neměli bychom podceňovat symbolickou hodnotu opravdové reformy. Pokud se nám to podaří, zákon Freedom Act bude první hlavní iniciativa od 11. září, která omezí masové sledování občanů. Toto je nejsilnější signál, který můžeme vyslat. To znamená, že Soukromý život by měl zůstat soukromý i nadále a musíme občanům ukázat, že právní stát není ani flexibilní, ani um, se nedá obcházet. Tento zákon se musí správně vykládat, nesmí se opakovat uh, minulost, chyby z minulosti a musíme také chránit svobody amerických občanů. V posledních týdnech a měsících uh, se začala objevovat různá zjištění a pan předseda Líhy. i já se budeme snažit, aby tento zákon prošel celým legislativním procesem. Naše svoboda je bezpečná pouze, v, nebo zabezpečená v případě, že ji budeme moci hájit a z toho důvodu chci vyzvat, abychom hájili práva Američanů a obnovili důvěru do našich, v naše spravodajské služby. Když hovořím o důvěře, chtěl bych ještě zmínit, že tato zjištění, která se objevila, měla obrovský dopad, poškodila důvěru, kterou se nám podařilo vytvořit eh, od druhé světové války, tedy důvěru Američanů i Evropanů. Tato důvěra našich spojenců je velice důležitá a je to konkrétně například také důvěra členských států Evropské unie. Důležité je, abychom se byli schopni postavit za práva a občanské svobody všech eh, občanů. Toto je klíčové pro ukončení terorismu a já tedy žádám své přátele tady v parlamentu, aby pracovali pragmaticky, aby spolupracovali se Spojenými státy a snažili se vytvořit vyvážený přístup k ochraně našich národů. Pouze tak budeme moci zajistit bezpečnost na obou stranách Atlantiku. Děkuji vám za pozvání a velmi rád odpovím na případné otázky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kongresmene. Tak eh, Teď tedy eh, zahájíme diskusi. Na tu máme čas až do čtyř hodin, kde začíná další blok. Kromě zpravodaje a stínových zpravodajů tady mám ještě dvě žádosti o slovo. Vidím další dva. Dobře, takže tím zatím uzavřeme seznam řečníků. Nejprve tedy vyzvu pana Morese a prosím, snažme se uh, vždy eh, hovořit dvě minuty, po každé otázce bude hned následovat odpověď. Děkuji, pane kongresmene Sensenbrennere, za to, že jste přijal. Také děkuji za to, že jste se s námi setkal ve Washingtonu. Eh, říkal jste tedy, že NSA potřebuje zásadní reformy, uvedl jste proč. Já bych vás nyní požádal, abyste trochu detailněji řekl, jak považujete ty reformy za realistické uvnitř USA a také jaký očekáváte ohlas na mezinárodním poli a také v Evropě, zejména pokud se jedná o to plošné schromažďování údajů, takže pokud byste o tom mohl pohovořit trochu detailněji. A dále z tohoto šetření se zatím ukazuje, že evropský, eh, pardon, americký ústavní systém eh, velice eh, komplikuje ochranu soukromí u neamerických občanů. A chci se tedy zeptat, zda tady bude nějaká politická podpora zákona Freedom Act napříč stranami, tak, aby bylo chráněno soukromí i neamerických, tedy evropských občanů a aby se zlepšily transatlantické vztahy. A možná ještě poslední otázka k tomu Máme dohodu EU-USA. Chtěl bych se zeptat, zda jsou ještě v kongresu nějaké úvahy ohledně toho, eh, že by se to projednávalo i na úrovni kongresu, nejenom na úrovni exekutivy. Tak tím možná eh, začnu. Oddělení eh, pravomocí podle americké ústavy je mm, to dáno vlastně tak, že prezident má takřka Eh, plnou moc ve výkonu zahraniční politiky. Samozřejmě my se můžeme vyjadřovat na žádost prezidenta a podobně, ale pokud jde o to, že bychom prezidenta zavázali k nějakým konkrétním eh, krokům, to by bylo velice komplikované, ne nemožné protože to je i v důsledku toho, jak nejvyšší soud vykládá eh, ústavu a rozdělení pravomocí. Pokud jde o vztah k evropským občanům, právní předpisy by měly skutečně ukončit to hromadné eh, schromažďování eh, údajů. Neříká se tam zde explicitně, ale ten zákon by tomu měl zabránit to by mělo platit jak zde, tak i u nás na druhé straně Atlantiku. E, samozřejmě e, Dosud e, také jsme měli problém s tím, že byl nedostatek dohledu nad NSA, pokud jde o soudní a výkonnou složku moci. A já tedy doufám, že teď ten dozor bude mnohem přísnější a že bude možné třeba i měnit politiky NSA v případě, že NSA nebude postupovat v souladu se zákonem. Děkuji. Stínový zpravodaj za EPP bohužel není přítomen, tak slovo dostane pan Albrecht ze Zelených. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych poděkoval panu Sensenbrennerovi za to, že přijel. Myslím, že to je velice dobrý signál a to nám eh, určitě usnadní i naši práci zde eh, při tomto vyšetřování činností vlastně na obou stranách Atlantiku. A také víme, že eh, jsou problémy i v členských státech EU a eh, v jejich institucích. I zde došlo k překročení takové eh, červené linie, například se to týká Spojeného království. Já bych se tedy zeptal, jaký, co si myslíte o tom vzájemném propojení, protože hovoříte o oddělení vlastně od zahraniční politiky, ale o co tady jde? To je v podstatě otázka trochu interní politiky s vlivem na zahraniční vztahy. Takže jak se třeba díváte na to, že by se schromažďovaly údaje o amerických občanech v EU a na to, že by Evropa e, vlastně také měla se stotožnit e, s tím ukončením hromadného sledování. A také bych se ještě zeptal na časový harmonogram vlastně diskusí o tomto zákonu. Tak nejprve bych chtěl říci, že to hromadné schromažďování údajů by tedy neměli, eh, by nemělo pokračovat. V případě schromažďování údajů na neurčitou dobu, to by se týkalo pouze lidí, eh, které, eh, kteří jsou skutečně odůvodněně podezřelí z teroristické činnosti. A tady samozřejmě represivní složky i zpravodajské eh, služby ehm, by eh, měly ty důkazy uchovávat co možná nejdéle, jestliže u té dané osoby třeba ještě pokračuje nějaké vyšetřování a podobně. Uh, Samozřejmě veškerá činnost musí být v souladu s ústavou s ústavou Spojených států, co se nás týče, a s ústavou členských států Evropské unie. Musí to být také v souladu se smlouvami o Evropské unii a Evropském parlamentu. Je třeba, aby se tedy e, neopomíjely ústavní záruky, e, jak tomu došlo u NSA a to je samozřejmě potom cesta k problémům. Pokud jde o časový harmonogram, tak eh, Bílý dům ani vedení Senátu a sněmovny reprezentantů a určitě ne výbory pro spravodajské služby obou komor eh, ještě vlastně eh, ne zpracovali ten zákon navržený mnou a senátorem Líhym. A já odhaduji, že vlastně tento eh, boj eh, proběhne poté, co ještě výbory pro spravodajské služby předloží eh, svou zprávu a zprávu o financích a Potom asi bychom mohli v rámci toho projednat i ten náš návrh Freedom Act, tak taky je potom možné, že by se vlastně neschválil ten zákon o financích a pak by ta druhá strana, ty druhé dva výbory musely nějak rychleji zareagovat. Samozřejmě eh, my oba vlastně garantujeme, že ten zákon má podporu obou stran, jak levice, tak pravice. Děkuji vám. Pan eh, Kirkhope tady není, takže já budu tedy poslední řečnicí na seznamu stínových zpravodajů a potom přejdeme k dalším kolegům kteří se přihlásili. Takže já bych chtěla říct, že jsem ráda, že jste hovořil právě o levici i eh, pravici, protože je to vždy takové uklidňující, když můžeme zjistit, že obě strany se shodnou na společných demokratických hodnotách. A myslím, že tyto hodnoty a eh, zájmy o, na bezpečnosti sdílíme i na obou stranách eh, Atlantiku. Bezpečnost ale bohužel příliš často se stala záminkou pro neomezenou moc bezpečnostních služeb. A myslím, že moji kolegové i já nechápeme, jak odposlouchávání úřadu Evropské komise může zajistit větší bezpečnost světa nebo odposlouchávání paní eh, Merkelové a dalších. Asi těžko je můžeme eh, podezřívat z nějakých teroristických úmyslů. Bezpečnost eh, velice často v minulosti i nyní je zneužívána mocí z politických důvodů. A tady asi sdílíme určitou obavu z obdobných programů, programů hromadného sledování ze strany ruské vlády. Ruská vláda už oznámila takový program. Zase se to odůvodňuje bojem eh, s terorismem, ale já mám pocit, že to spíše souvisí s politickými záměry. Eh, takže pár stručných otázek. Eh, tak jako Claude Moraes, já bych ráda věděla, zda vidíte nějakou příležitost proto, že ta práva a pojistky eh, pro americké občany by fungovaly podobně jako pro evropské občany, aby se to sladilo. V tom já totiž vidím velký problém. Mám ještě další otázky odpověď. Tak já myslím, že příští víkend ve Washingtonu má být schůzka, kde bude komisařka Redingová a setká se s um, eh, advokátem, s nejvyšším advokátem eh, Rickem Holdrem a budou tam toto diskutovat. Um, myslím, že by mělo dojít eh, na této schůzce paní komisařky a generálního prokurátora k oznání tomu, že e, k lidem by se mělo přistupovat stejně, ať už jsou třeba e, z Ameriky nebo z jiné země, e, takže to je vlastně to, o čem byste mluvila, i když jinými slovy. Ano, tak to zní pozitivně. Ještě dvě stručné otázky. Když jsem vás tady poslouchala, a pokud jsem to dobře pochopila, tak takzvaný úřad nebo soud Fajsa bude nadále fungovat, ale že chcete ještě eh, vytvořit funkci advokáta pro soukromí, než že by se ten soud úplně zrušil. A pak ještě poslední otázka. Eh, myslím, že všichni chceme posílit takové pojistky, které vy třeba právě navrhujete. Jakým způsobem bychom mohli spolupracovat a podpořit eh, tu vaši iniciativu tak aby to třeba potom byla i nějaká společná iniciativa, transatlantická iniciativa, aby se toto už eh, neopakovalo. Tak za prvé, eh, sdílení eh, zpravodajských informací je zcela zásadní v boji s terorismem. Eh, protože něco se může zjistit zde, to, co bychom nezjistili u nás a naopak. Takže to propojení údajů je velice důležité, abychom předešli nějakému teroristickému útoku a kdyby se to dařilo už dříve, tak by asi k 11. září nikdy nedošlo. Takovýto typ spolupráce eh, poměrně dobře funguje Eh, máme tady eh, spolupráci represivních složek, spravodajských služeb a eh, mělo by to samozřejmě pokračovat, ale pochopitelně pod dohledem a měl by k tomu být vytvořen třeba i nějaký vzájemně se doplňující právní rámec, pokud nebude přímo totožný. Pokud jde o ten soud, takzvaný soud FISA, tak náš zákon Freedom Act navrhuje několik věcí. Jednak to je ten takzvaný advokát eh, nebo zástupce pro ochranu eh, soukromí. To je vlastně věc, kterou doporučil soudce, který byl členem soudu FISA, eh, protože já jsem v podstatě většinou slyšel jenom názor NSA, názor Ministerstva spravedlnosti a teď vlastně díky této funkci by mělo být možné snáze vyslechnout i názor té druhé strany. Uh, to by tedy mělo vyřešit tento, eh, tento problém. Tento, tato funkce advokáta pro soukromí by také znamenala, že bude možné odvolávat se proti soudním rozhodnutím, s nimiž ten advokát pro ochranu soukromí nesouhlasí. Ale asi to nejdůležitější je, že když se nějak změní nějak politika soudu, tak se musí učinit veřejně. Uh, pokud tady bude třeba příkaz eh, soudu Fajza eh, získání vlastně nějakých podnikatelských záznamů pro osobu, která je podezřena, podezřelá ze zapletení do teroristické činnosti, tak se to uchová v tajnosti, protože pochopitelně, eh, pokud by se to nějak zveřejnilo, tak by ty teroristé si zvolili třeba jiné cesty. Takže ten soud eh, Fajza nebude zrušen. Myslím, že asi něco takového potřebujeme, ale ten advokát nebo prokurátor jako pro ochranu soukromí, to už je takový příznak změny eh, politiky, která by měla být veřejnější, předmětem veřejné diskuse a také by eh, tady měla být možnost eh, potenciálních změn zákona, pokud Eh, by se třeba ukázalo, že ten výklad zákona ze strany NS a Ministerstva spravedlnosti eh, není úplně vyhovující, pokud je o ten výklad pečeho textu 2007. Mr. Torvalds and Mr. Romeva. Any other requests for the floor? No. Then we'll close the list. Mr. Pirker, you have the floor. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, zum ersten herzlichen Dank an Herrn Sensenbrenner. Nicht nur, dass er gekommen ist, sondern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 Eh, o tom, že z ní můžou obě strany eh, profitovat, ale že to eh, žádá vzájemnou důvěru a že se to musí odehrávat na zákonné úrovni. Dále jste tu hovořil o tom, že došlo ke ztrátě důvěry, protože, cituji, jste se domnívali, že NSA je naprosto mimo kontrolu a také jste zmínil, že NSA eh, ignoruje eh, denodenně eh, zákony. To jsou ty problémy, o kterých i my jsme velice často hovořili, takže za to vám děkuji. Ovšem otázka nyní zní, jaké z toho vyvodíme důsledky na straně USA. Takže teď se zeptám konkrétně, jaké jsou zákonné podklady, které podle vašeho názoru NSA ignorovala a jaké jsou příčiny toho, že to mohlo dojít tak daleko že NSA tyto eh, zákony eh, naprosto ignorovala. A druhá otázka se týká budoucnosti. Eh, jak chtějí USA dosáhnout toho, že NSA a další tajné služby budou opravdu pod kontrolou a opravdu budou dodržovat zákony? a že budou kontrolovat eh, občany pouze eh, za účelem, které budou v zájmu eh, partnerství s Evropou. A další otázka k budoucnosti. Budou tyto nové zákony se vztahovat pouze na občany USA nebo i na občany Evropské unie, kteří také mají svá data v USA? Eh, já bych eh, očekával, že eh, data evropských občanů budou také předmětem toho zákona. A poslední otázka se vztahuje na výměnu dat v rámci rámcové úmluvy mezi USA a e, Evropou e, ohledně e, ochrany dat za účelem trestního řízení. Tedy výměna dat v rámci trestního řízení podle rámcové smlouvy. Myslíte si, že toto se může opravdu stát realitou? Děkuji. Pane Sensenbrenner, máte slovo? Já odpovím na ty otázky v opačném pořadí. E, pokud jde o e, ochranu e, dat v trestním řízení, tak to bude jeden z témat, o kterých se bude diskutovat příští víkend mezi panem Holdrem a komisařkou Redingovou. Já pochybuju, že dojde ke konečné dohodě, ale budeme na to, bude se na tom dále pracovat. A za druhé, bez ohledu na to, jak znějí zákony, Eh, jestliže agentura má pocit, že může ignorovat eh, dozor nebo dozor nad tou agenturou se nekoná, tak ta agentura bude rozšiřovat své pravomoci kam až jen to bude možné. A to právě eh, NSA udělala. A my, kteří si myslíme, že NSA zašla příliš daleko, ji chceme zastavit. Ale i pokud projde US Freedom Act tak, jak jsme ho se senátorem Leem sestavili, tak si myslím, že eh, eh, budou další eh, budou, budou další tlaky a budou, bude tedy zapotřebí dalšího dohledu ze strany kongresu i soudu FISA i ze strany Bílého domu. A dále, pokud jde o vylepšení americké legislativy, zejména v souvislosti s ochranou občanů EU, kteří navštěvují Spojené státy, tak já můžu říct, že nakonec to dopadne tak, eh, že eh, jak, jak popisujeme s senátorem Liem, nebo tak, jak eh, schválil zákon senátor Feinstein, tak, jak dopadlo to hlasování v senátním výboru v poměru 11 ku 4. A to je pro mě naprosto děsivé, protože to vlastně eh, kodifikuje to, co NSA dělá, pokud jde o ten hromadný sběr dat. Eh, teď už, nemu, teď už nemusí říkat, že to dělali proto, že na to měli pověření od FISA. A teď už eh, je nemůže zastavit soudní příkaz od FISA, protože návrh zákona eh, od, návrh zákona od Feinsteina říká, že to, co dosud dělali, je v pořádku. A ještě se to zhoršuje pro eh, Evropany, kteří jsou náhodou na návštěvě ve Spojených státech, eh, kdy ti mohou být 72 hodin pod dohledem, aniž by vůbec ministr spravedlnosti k tomu musel vydat souhlas. Takže zase e, ten, ten politický dohled nad, e, orgány, nad zákonnými orgány e, je v rukou ministra spravedlnosti a jestliže NSA si mohou dělat, co chtějí a 72 hodin sledovat cizince, aniž by to museli hlásit ministru spravedlnosti, to je pro mě děsivé. Děkuji. Paní Zipl, prosím. Eh, děkuji. Eh, já bych také ráda hovořila německy. Eh, kdykoliv je nějaká země napadena, tak každá vláda zvažuje, jaké opatření přijme. A dosud jsem měla pochopení pro americké opatření po 11. září. Ale na druhé straně mezi tím uběhlo 12 let. A i když bych nikdy nechtěla tvrdit, že na světě už neexistuje terorismus, tak se přece jenom podmínky změnily. A já bych se chtěla zeptat, zda nikdy v těch 12 letech eh, nenastal okamžik, kdy eh, americká vláda a kongres zvažovala o tom, že všechna opatření, která tehdy byla schválena, jsou stále ještě e, smysluplná Eh, a vedla k nějakým výsledkům, anebo zdá je třeba si připustit, že některá z nich už nejsou nutná. Dále, řekli jste, eh, zmínil jste tu krásnou větu, důvěra je dobrá, kontrola je lepší. Eh, podle mě je to vždycky tak, že když eh, organizace dostane více finančních prostředků, více pravomocí, tak velice rychle dospěje k závěru, že je samostatná. Proto se ptám, proč vlastně v těch 12 letech ještě nikoho nenapadlo se blíže podívat na to, co NSA a další služby dělají a zajistit, zdůraznit, že účel všech eh, těchto opatření eh, by měl být omezen na eh, občany USA, aby nedošlo ke zneužití. Také to sebou nese vysokou personální a finanční zátěž. A poslední bod. Nyní chcete zavést rovnováhu do situace mezi bezpečností a občanskými právy. A já se ptám, zda i my v Evropě Eh, eh, opravdu, opravdu by to došlo eh, tak daleko bez oznámení Edwarda Snowdena? A otázka tedy je, proč dosud nebyla žádná kontrola tajných služeb? ale naopak, když tu poprvé někdo vážně chce říct ano, tajné služby si žijí vlastním životem a dělají věci, které nejsou v pořádku, tak není takhle třeba se zamyslet nad tím, Eh, zda eh, americká služba, americké služby takto nejednaly i před eh, panem Snowdenem. Pane Sensenbrennere, prosím. Já odpovím na první část otázky. Když jsem navrhoval Patriot Act, tak jsem trval na tom, aby tu bylo aby tam bylo čtyřleté období, kdy budou rozšířeny pravomoci tajných služeb. ale eh, na konci roku 2005, kdy tato lhuta uplynula, jsem eh, dodržel slib, který jsem dal svým voličům a své zemi že eh, povedu individuální slyšení o každém z těchto dodatečných pravomocí zvlášť, eh, než se rozhodneme, zda prodloužíme platnost zákona dál. Eh, ku podivu 14 z těch 17 pravomocí rozšířených bylo schváleno natrvalo a nebylo zhledáno kontroverzním. Za hlavní z nich byla část, která zakazovala CIA a FBI výměnu zpravodajských informací, což podle komise, která vyšetřovala útok 11. září, byl hlavní důvod, proč teroristé uspěli. Jeden z těch, jedním z těchto ustanovení byla sekce 215, která právě působí nejvíc těch kontroverzí a ta byla eh, dočasně prodloužena a v současné době má eh, vypršet 1. června 2015. Já jsem řekl poměrně jasně při přípravách zákona, že pokud zpravodajské služby Eh, neschválí eh, mou návrh našeho zákona, tak přijdou o sekci 215 eh, úplně. A já se domnívám, že je nutné správně naformulovat a implementovat ustanovení o obchodních zájmech v zákoně o tajných službách, ale ten by se měl zacílit pouze na ty, u nichž existuje rozumné podezření, že se účastní teroristické činnosti a nezahrnovat do toho nikoho dalšího. Já si myslím, že tady se děje to, že když se podíváte na to, jak NSA na začátku šla pouze po lidech, kde existovalo eh, podezření z terorismu, až k tomu, co dělají teď tak eh, je vidět, že ta eh, reautorizace v roce 2006 použila slovo relevantní, relevantní cílové osoby podezřelé z terorismu. A většina lidí měla pocit, že to slovo relevantní vlastně zúží ten rozsah sledované oblasti. Nicméně eh, NSA a Ministerstvo spravedlnosti přesvědčilo soud FISA, aby naopak tu oblast rozšířil, aby se mohli zmocnit vlastně telefonních záznamů všech amerických občanů i jiných občanů, což jim potom zase umožnilo přímo eh, dolovat eh, data a z těchto dat zjišťovat, kdo by mohl být podezřelý z terorismu. Úředníci NSA na e, veřejnosti pouze říkají, že došlo k jednomu případu, kdy na základě těchto dat specificky e, usoudili, že e, nazbíraná data zabránila teroristickému útoku. To byl jeden případ z toho velkého množství. Ta, o, ne, nikdy nebyla zodpovězena otázka, zda bez toho výkladu slova relevantní by byly schopni zastavit tento teroristický útok eh, pomocí jiných prostředků. Takže v konečném důsledku jde o to, eh, jaký typ eh, dozoru je vykonáván. Soud FISA a výbory Senátu a sněmovny pod vedením senátora Franka Churche z Idaho po celé řadě excesů z pravodajských služeb v USA v té době Eh, vytvořili nové instituce a ty měly eh, prolomit eh, přístup k tomu, co zpravodajské služby dělají. Jenže ukázalo se, že e, naopak e, pouze omlouvali cokoliv, co NSA dělá a e, tleskali tomu. A právě proto došlo k tomu konfliktu mezi výbory pro spravodajskou činnost, včetně předsedy senátora Feinsteina a justičním výborem, který mnohem více operuje na veřejnosti než výbory pro spravodajskou činnost. A senátor Lee, jakožto předseda senátního výboru, a já, který jsem býval předsedou eh, sněmovního výboru, my víme, že to, co se děje, je špatné. A víme, že tu dochází k překrucování zákona a chceme to zastavit a chceme zabránit tomu, aby k tomu došlo kdykoliv znovu. Děkuji. Eh, několik eh, dalších kolegů se přihlásilo o slovo. Ještě mám na, řeč, na seznamu čtyři řečníky, takže Eh, prosím všechny, aby eh, ukázali disciplínu a byli struční. Dalším na seznamu je pan Torvalc. Eh, děkuji, paní předsedkyně a pane Senzenbrennere. Zdá se, že jsme v dobrých rukou. Američtí politici z 90. let vědí, jak dobře jste pracoval v případě Livingston a teď ukazujete, že se znovu osvědčujete. Nicméně myslím, že před vámi stojí poměrně velká výzva. Když se podíváme na ten obrovský objem dat, které e, existují v porovnání v době 11. září, tak to je mnohem víc. A e, náhodou víme, že také existuje celá řada špatných programů. Takže abychom dokázali opravdu ochránit e, data občanů, ať už amerických nebo evropských, tak je to poměrně těžké, protože skoro každý program má zadní vrátka, ať už umyslná nebo neumyslná. Tak si myslím, že vás čeká mnohem těžší boj než v 90. letech, abyste uspěl. Ale eh, já bych velice eh, rád slyšel, jak velký tento problém doopravdy je to e, není otázka, zda já a senátor Lee chceme vyhrát. My musíme bojovat proti e, administrativě, musíme bojovat proti vedení e, našich stran a vedení sněmovny, respektive kongresu a také proti členům výboru pro spravodajskou činnost. Poměrně nadějným znamením bylo to, že pozměnění pro financování toho hromadného e, sběru dat na konci července e, neuspělo pouze e, o sedm hlasů, což podle mě byl takový budíček i pro lidi na druhé straně. Ukázalo jim to, že něco je naprosto špatně. Debatovalo se to o tom asi 24 hodin. A to bylo před eh, třemi a půl měsíci. A dnes tato debata probíhá dál a já si myslím, že zejména výmluvné bylo, že to, kdy eh, Maršův eh, dodatek byl poražen o tak nízký počet hlasů, tak bylo řečeno, že NSA během té zkoumané doby tisíckrát porušovala vlastní předpisy. Takže zjevně lidi, kteří pracují v NSA, Eh, jsou už citliví vůči tomu, že eh, jsou porušována jejich vlastní pravidla. Takže myslím si, že nadejde čas jim přistřihnout křídla, když bude tato debata pokračovat a myslím si, že budeme získávat čím dál větší podporu. Otázka tedy zní, eh, jestli můžeme dosáhnout hlasování. Naše návrhy ve sněmovně a v Senátu Pan Lihy je eh, nejstarším eh, členem Senátu a je také čtvrtým eh, v řadě následnictví prezidenta, takže tady vidím naději. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Romeva. Děkuji. Hodně se hovořilo o dopadech zneužití těchto zákonů o ochraně občanských svobod ze strany NSA na politické úrovni, dokonce i na mezivládní úrovni. A moje otázka je následující. Jak vidíte a co si myslíte o tom, že toto se používá také na kontrolu některých legitimních eh, hnutí, jako například Occupy Wall Street a tak dále, a to pod, záš- pod eh, výmluvou hrozby terorismu, že se kontrolují i takovéto věci. Kromě těch problémů tedy Existuje také nedostatek důvěry ze strany těch politických hnutí nebo sociálních hnutí vůči vládě. Nevěřím, z toho důvodu, že byly zhromažďovány také informace o těchto hnutích. Jak to tedy vidíte, jak na to nahlížíte a jak si myslíte, že se to bude v budoucnosti vyvíjet? V rámci odpovědi mohu říci následující. Pokud je o domácí politiku a také členské státy EU, si nemyslím, že toto by se mělo řešit v rámci členských států a tady v Bruselu. Ovšem, jedna z věcí, kterou musíme mít na paměti, je to, že Efektivní vyšetřování teroristické činnosti a boj proti terorismu zahrnuje také sdílení zpravodajských služeb nebo sdílení informací. A já si myslím, že zákon Freedom Act může obnovit rovnováhu mezi občanskými svobodami na jedné straně a bezpečností na straně druhé. O to nám šlo v rámci zákonu Patriot Act a soud FISA také rozhodl, že ten termín relevance rozšiřuje místo toho, aby se zužoval jeho význam. Děkuji. Děkuji, pan Latford, paní Latford. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já připojuji své díky k těm, kteří už děkovali panu Sensebrennerovi za to, že přišel na naše dnešní zasedání a hovořil zde. Velice si toho ceníme. Co napadá mne, je to, zda je příležitost, nebo si myslíte, že by byla příležitost vést dialog s politiky v Londýně? Napříč celým politickým spektrem. A možná, že vy byste zvláště mohl hovořit s konzervativními politiky. Pravděpodobně jste si totiž vědom toho, že v Londýně neproběhla žádná debata tohoto typu, tedy taková, která proběhla ve Washingtonu. A to dokonce ani v rámci rozhovoru, eh, nebo náš premiér se nevyjadřoval k aféře Snowden, což si myslím, že by bylo nemožné ve Spojených státech. Doufám, že tedy se k tomu vyjádříte a zmíníte, jak je váš názor na nedostatek takové, na nepřítomnost takovéto debaty ve Spojeném království. To má potom také dopady v rámci celého EU. V rámci celé EU. A může to ovlivnit také tuto debatu mezi EU a Spojenými státy o hromadném sledování. Já nespolknu tu návnadu, jak říkáte, pouze bych k tomu poznamenal, že národní vlády mají pravomoci zabývat se těmito otázkami v členských státech a měla by se ta otázka řešit v rámci jednotlivých států. Jeden z důvodů, proč jsem tady já na tomto zasedání, a to na vaše pozvání, je ten, že dopady, které hromadné zhromažďování údajů mělo v Evropě a konkrétně v některých zemích, se tedy netýkalo pouze nás, ale také Evropy a z toho důvodu já rád budu hovořit o té hranici mezi občanskými svobodami a bezpečností, ale nejsem tady proto, abych říkal, že to, co jsem navrhoval v minulosti a to, co navrhuji nyní, by měl být zákon, který by měl platit všude a ve stejné podobě se uplatnit v celém civilizovaném světě. To by nefungovalo. Prostě by to nefungovalo z toho důvodu, že situace v různých zemích je jiná. Já vám tedy Děkuji za pozvánku. Do Londýna si myslím určitě někdy dostanu, ale asi ne za tímto účelem. Děkuji. Děkuji a pan Engström jako poslední řečník na seznamu. Děkuji. Pane senátore, vy jste říkal, že tisk zmiňoval, že Zhromažďované údaje v rámci NSA zabránili pouze jednomu teroristickému útoku. To není zase tolik, ale něco to je. A v tomto konkrétním případě vedlo to k nějakým k nějakému osvědčení konkrétnímu. My totiž víme, že i příprava teroristického útoku je závažná trestná činnost a je to vlastně stejně závažné jako opravdy, opravdové vykonání teroristického útoku. Takže došlo k nějakým obviněním nebo osvědčením? Odpověď je ano. Vedlo to k usvědčení, ale týkalo se to aspektu financování, ne samotného útoku. Pokud bych se mohl vrátit o krok zpět, ještě bych poznamenal, že rozdíl mezi klasickým trestným činem a terorismem je ten, že když je spáchána trestná činnost, jedná se reaktivně, došlo například k vraždě, takže se zhromažďují důkazy, zajišťují se svědkové, poté státní zástupce případ eh, nebo kontaktuje soud a probíhá to e, před soudem. Nicméně tady musíme být e, proaktivní spíše než reaktivní. Musíme reagovat dříve, než k něčemu dojde, protože e, ohrozuje, to ohrožuje životy. 11. září e, bylo ztraceno 3000 životů a když tedy dojde k nějakému takovému útoku, například během eh, sportovní události na přeplněném stadionu, může se jednat o životy desetitisíců lidí, kteří budou, eh, které budou ohroženy. Z toho důvodu musíme zastavit pachatele ještě předtím, než útok provedou. To je tedy v zásadě přístup, který jsem zvolil a na kterém jsem založil svůj přístup. To všem znamená, že to bude vyžadovat eh, spravodajství, dohled a někdy také infiltraci. Ale musí k tomu docházet v rámci nějakého ústavního rámce. Musí k tomu docházet v souladu se zákony, s různými předpisy, které platí tam, kde se operace provádějí. Pokud by například teroristé v Německu plánoval nějaký útok ve Spojených státech, pokud je o vyšetřování v Německu, by podle mne mělo probíhat striktně v souladu s německými zákony. Neměl by se tam nějak uplatňovat americké právo. Pokud by ovšem plánovači e, útoků vycestovali do Spojených států, v tom případě můžeme použít důkazy, které se podařilo, podařilo zhromáždit podle německého práva, když jsme se snažili e, tyto útočníky zastavit. Mohli bychom to potom použít u amerických soudů a tam už postupovat podle amerického práva. Děkuji. Tato poslední poznámka je důležitá, protože extrateritorialita je veliký problém. Nevyžaduje to totiž fyzickou přítomnost případného teroristy na americké půdě. V tom spočívá celý ten problém. Vyžaduje se vlastně pouze přístup k údajům dané osoby, ať už na americké půdě nebo kdekoliv jinde ve světě. To znamená, že existuje takováto efektivní extrateritorialita, i když osoba plánuje teroristický útok kdekoliv na světě, i například v tom Německu. Mám ještě poslední minutu. Pan Albrecht chtěl ještě položit otázku, prosím. Ano, já bych měl ještě jednu poslední otázku. Navazuji na to, co jste říkal. Existuje totiž ten zákon FISA a vyvstává otázka, když podle zákonu Weissa se jedná o údaje eh, evropské občana není možnost odvolání a také není možné, aby evropský občan například se odvolal k nejvyššímu soudu na konci. Takže co si o tom myslíte? A máte v plánu se té otázce nějak věnovat? Podle zákona FISA by americký občan pravděpodobně nevěděl, zda soud Faisal vydal rozhodnutí a zda povolil NSA mít přístup k jeho údajům. Pokud by daná osoba byla eh, obžalována před americkým soudem, v tom případě se uplatní náš eh, trestní řád a vyžaduje se zveřejnění této informace eh, obhajobě, tak aby obhájce mohl připravit obhajobu. Pokud by ta informace nebyla eh, získána legálně, tak by například mohli eh, předložit návrh pro nepoužití nebo nelegálnost takovéto informace. Děkuji. Ano, ano, ale rozlišuje se tam mezi americkými občany nebo rezidenty a potom ostatními. A v tom spočívá ta moje otázka. Jak na to nahlížíte a co si myslíte o té diskriminaci? Ano, to se zase vracíme k tomu, že nejvyšší státní zástupce Holdera paní Redingová se příští týden sejdou ve Washingtonu a budou se tomu věnovat. Pravděpodobně nejlepší příklad je asi ten, že americký občan, eh, evropský občan může být eh, zapracován na seznam občanů, kteří nemohou cestovat do Spojených států. K tomu může dojít někdy, i když ten občan není nějak napojen na terorismus, k tomu došlo už v minulosti také například eh, v souvislosti se senátorem Kennedy, Kennedym, protože pravděpodobně někdo měl eh, stejné jméno, byl zapojen do Iry v Irsku a senátorů eh, potom bylo odepřeno možnost cestovat. Ano, děkuji. Tím se dostáváme na konec této části zasedání. Já tedy chci poděkovat panu Svence Brennerovi za přítomnost na dnešním zasedání a také za vaši ochotu odpovídat na otázky. Doufám, že se mohu spolehnout na váš závazek pokračovat v tomto dialogu. V řadě otázek se totiž chceme ještě věnovat v nadcházejících měsících a letech. Prosím, utište se ještě na chvilku. Vy jste říkal, že nebude možné vytvořit jeden globální zákon eh, o, o soukromí, který by platil všude. Systémy jsou totiž různé, to je pravda ale všichni postupujeme podle stejných zásad. Například pro nás relevantní je ta nutnost a přiměřenost, ale já si myslím, že by měla existovat možnost spolupracovat v řadě věcí a mělo by tedy být možné spolupracovat také v této otázce občanských svobod. Je tam totiž řada věcí, na kterých se shodujeme a rozhodně to také bude podmínkou pro úspěšné vyjednávání o FTA, dohodě o volném obchodu, kterou chceme uzavřít. Doufám, že si tedy můžeme slíbit, že se sejdeme znovu v budoucnosti, možná na jaře, a že budeme v této dobré spolupráci pokračovat. Děkuji vám, Naschledanou. Okay, then, uh... Dobře. Vyměníme si křesla. Nyní jsem přijdou řečníci z druhého panelu. Druhá část se týká úlohy parlamentního dohledu nad eh, spravodajskými službami na národní eh, úrovni v oblasti masového sledování. Máme tady dva řečníky, jednak pan Peter Eriksson, který už sem přichází. Ten je předsedou ústavního výboru ve švédském parlamentu. A druhým řečníkem potom bude pan Van Delden, předseda nizozemského nezávislého výboru pro přeskum o spravodajských službách a bezpečnostních službách. Okay, colleagues, we continue with the... Milí kolegové, kolegové, budeme tedy pokračovat. Druhá část. Ti z vás, kteří konverzují s ostatními, prosím, pokračujte v této činnosti venku. Pan Albrecht, děkuji. Chci tedy přivítat u nás na pódiu pana Eriksona a pana Fandeldena. Poprosila bych vás oba, abyste pohovořili každý asi 10 minut a poté budeme mít možnost klást, klást otázky a debatovat. Jako první, ne, ještě pan Pírka má něco k eh, pořadu jednání. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem dostal jménem švédské delegace otázku a byl jsem po poprošen, poprosili mě, abych tuto otázku položil. E, ve Švédsku je to tak, že e, příslušný výbor, tedy ústavní výbor, e, není odpovědný parlamentu za tuto problematiku, jako je špionáž a armáda a ochrana dat. A otázka švédské delegace zní, Eh, jak, je to, jak tady došlo k pozvání pana Eriksona. Je tady pan Erikson eh, jakožto mluvčí eh, parlamentního výboru, jakožto předseda, a nebo má ještě nějaké jiné pověření, nějaké jiné kompetence, nějaké jiné důvody, jestli jsou, proč byl tento řečník pozván? Myslím, si, že, eh, pan, pane Pípre, že máte tuto odpověď na tuto otázku ve svém e-mailu. A eh, pokud tomu rozumím správně, tak ve švédském parlamentu jsou dva příslušné výbory a toto je eh, jeden z nich. Pokud je mi známo, tak řečník byl pozván normálními parlamentními cestami a pan Eriksson nám byl navržen švédským parlamentem takže se nedomnívám, že je to nějaký problém. Takže pokud to bylo eh, objasněno, tak dávám panu Eriksonovi slovo. Eh, děkuji eh, mnohokrát. Já bych na úvod odpověděl na tuto vaši otázku. Já jsem se dozvěděl o tomto pozvání od paní Krotsabild, manželky švédského ministra zahraničí. A eh, je to tak, že my máme vlastně tři eh, výbory eh, ve švédském parlamentu, které různými způsoby odpovídají za tuto problematiku. A já bych řekl, že patrně nejvíce je nyní zapojen výbor pro obranu, protože zcela zjevně se tato problematika točí o točí kolem eh, politik v oblasti obrany, takže ti se nyní velmi aktivně angažují. A eh, také je to potom eh, justiční výbor a ústavní výbor. To jsou ty další dva výbory. Ústavní výbor zodpovídá například za občanské svobody a otázky soukromí. A právě proto je tento výbor také částečně odpovědný za právě probíranou problematiku. Takže máte pravdu, ale ne tak zcela. Eh, já eh, doufám, že vám nebude vadit, když přejdu eh, do švédštiny, až budu hovořit, a nebo můžu, potom můžu mluvit anglicky, až budu odpovídat na otázky protože e, můj text je poměrně e, technický, takže raději bych e, hovořil švédsky, abych neudělal nějakou chybu, aby nedošlo k omilu. Zákony ve Švédsku ohledně odposlechů a sledování a špionáže na internetu Eh, vypadají takto. My jsme měli eh, v roce 2008 a 2009 eh, poměrně dalekosáhlou debatu. Poté, co švédská vláda předložila nový návrh na úpravu od poslechů, které do té doby byly zcela neregulované. Když tato debata probíhala, tak eh, návrh eh, zákona eh, sklidil značnou kritiku od mnoha organizací v parlamentu i mimo parlament. Ta kritika se týkala toho, zda je vhodné odposlouchávat eh, osoby, které nejsou podezřelé ve Švédsku. Zda, a eh, Samozřejmě eh, byl kladen velký důraz na otázku soukromí, ale také na odposlouchávání Švédů ve Švédsku. Vedlo to k tomu, že i e, ve vládě e, se ozvaly kritické hlasy e, i ze strany koaličních partnerů, kteří zkrátka nemohli tento návrh podpořit. A to vedlo ještě o něco později k určité revizi toho návrhu. Došlo v něm k řadě změn. A ten zákon byl přijat já eh, já tady stručně nastíním, jaké byly následky toho zákona a jaké instrumenty eh, jsme eh, dostali a potom se vrátím k tomu, jak vypadá situace v debatách dnes. Máme tu státní úřad FRA, armádní rádiový ústav, který má na starosti e, odposlechy e, a potom kromě e, odděleně od něj máme ještě celou řadu kontrolních úřadů. A základní kontrola probíhá prostřednictvím armádní spravodajské služby. Ta právě dává povolení k odposlechům které potom provádí FRA. Pak tu máme ovšem ještě třetí organizaci SIUN, státní inspekce pro armádní spravodajskou činnost. A ta odpovídá eh, za tu průběžnou každodenní kontrolu a za to, eh, aby FRA eh, plnila závěry, ke kterými dospěly soudy FRA dostává povolení maximálně na 6 měsíců a poté je potřeba to povolení znovu přeskoumat. E, také jsou upraveny e, klíčová, klíčová slova, která má FRA povolení vyhledávat. Tady jde o vyhledávání na internetu. A máme tu různé kategorie e, klíčových slov, které smějí být použity. Základní pravidlo je takové, že pokud odesílatel i příjemce se nacházejí ve Švédsku, tak nesmí být proveden odposlech. ale e, značná část e, toho, o co se FRA e, zajímá, nepochází z těchto, z těchto komunikací, ale z komunikací, kde ten kabel vlastně vede přes Švédsko, aniž by odesílatel a příjemce eh, museli eh, být eh, ve Švédsku. Potom eh, tu máme úřad eh, Sion, který nejen zkoumá klíčové pojmy, ale také samozřejmě zkoumá, zda jsou dodržována eh, pravidla o ničení dat po určité době, o podávání hlášení a vše, co se týká udělování povolení to povolení uděluje soud pro vojenskou spravodajskou službu. Pak je do toho zapojený ještě jeden úřad do kontroly činnosti FRA. A to eh, zejména v eh, oblasti eh, kontroly soukromí. Je to tedy úřad, který upravuje otázky soukromého života a soukromí na internetu. A také to, jaké, jaká povolení jsou nutná například k zřízení seznamu jmen a osobních údajů. právě teď, eh, abych se vrátil k tomu, co se děje dnes, tak eh, probíhá značná aktivita eh, ve švédském parlamentu. Nedávno v pátek proběhla veřejná debata o napojení, na, o napojení FRA na NSA a o tom, co se děje ve Švédsku. Problém je ale Určitě eh, ta debata není tak intenzivní a obsáhlá jako v letech 2008 až 2009. Eh, eh, mnoho lidí ve Švédsku dnes vidí problém v tom, že máme poměrně slabou parlamentní kontrolu nad touto oblastí. Zaznívají kritické hlasy že ten zákon je plíživě namířen na sledování švédských občanů a panuje velká nejistota ve švédských diskuzích ohledně spolupráce s dalšími zeměmi, ohledně toho, jaké má ta spolupráce zaměření a eh, jak eh, jak je touto spoluprací ovlivněno sledování samotných Švédů a co to eh, znamená, protože parlamentní dohled není tak silný, jak by asi měl být. My máme jenom to, že e, vláda e, jednou za rok má e, parlamentu předložit výsledky vyšetřování prostřednictvím odposlechu podle nového zákona o odposleších. Kromě toho se dá říct, že ve Švédsku máme poměrně dlouhou historii odposlechu, máme vysokou technickou kompetenci, uvnitř armády i v civilním průmyslu. Právě armáda a vláda považují považují odposlechy za poměrně centrální část eh, zahraniční a obrané politiky. A vláda potom určuje, eh, jaké informace smějí být použity a i to eh, je důležité, aby bylo známo, abychom abychom věděli, jak je to vnímáno zvenčí. Eh, švédská vláda už eh, ne, nekritizuje tak silně v těchto otázkách, jak, to, jak je to, ne, není pod takovou kritikou jako v dalších evropských zemích nebo v USA. Pokud jde o stranu zelených, eh, já patřím v parlamentu ke straně zelených, proto jsem v opozici a my jsme nebyli spokojení s novým zákonem o odposleších, když byl přijat. Považovali jsme ho eh, byli jsme toho názoru, že vůbec neřeší otázky soukromí a přišel nám jako takový vedlejší produkt od začátku Zkrátka nebyl to dobrý e, konečný e, výrobek použitelný pro e, ochranu dat a soukromý život. Tak proto požadujeme revizi zákona o FRA, která by kladla vyšší požadavky na soukromí, otevřenost a transparentnost systému. To je třeba rozšířit, je třeba zlepšit parlamentní dohled a kromě toho se ve švenském parlamentu diskutuje e, také v sociálně demokratických radách o tom, e, že e, je třeba myslet na ochranu před průmyslovou špionáží a vynaložit více zdrojů na, pre, na zabraňování špionáže z ostatních zemí v souvislosti s diskuzí o USA. Situace v parlamentu v této oblasti je však eh, o něco eh, horší, než aby eh, dosáhla nějaké změny v legislativě. Není to tak jako dříve. V v roce 2010 levicová strana, strana zelených a sociální demokracie dosáhla zrušení zákona o odposleších a zahájení vyšetřování a zejména novou legislativu, která je od začátku e, založena na ochraně soukromí. Bohužel sociální demokracie v poslední době couvá z této linie a spíše se kloní e, ke straně vlády a e, té legislativy, kterou máme a proto je nemožné dosáhnout větších změn. Menších ano, ale větších ne. Takže šance něco změnit patrně není nějak příliš velká. Tak děkuji, to by byl asi tak můj úvod a já velice rád si vyslechnu vaše otázky, ale eh, jak jsem už říkal, já nesedím v obraném výboru a takže není mi známo pozadí všech detailů, takže možná nebudu schopen odpovědět eh, podrobně na všechny otázky. Okay, thank you. Dobrá, děkuji mnohokrát. Tím se dostáváme k prvnímu kolu otázek. Nejprve zpravodaj a stínový zpravodajové, pan Morais. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla říci, v reakci na ty, tvoje na ty vaše komentáře. My se tady snažíme v tom vyšetřování v určitém časovém omezení, protože máme podat zprávu v únoru, zjistit, jaké jsou takové klíčové kontroverzní otázky pokud jde třeba o sebevrajské služby v členských státech. Minulý týden jsme se zabývali Spojeným královstvím, dnes tady máme zástupce Švédska a Nizozemska, což samozřejmě není úplně dokonalý způsob, jak postupovat, protože se jedná spíše o takovou momentku toho, jak vypadá situace v Evropské unii. Takže z povahy věci samé to není úplně dokonalý přístup. Já nejsem odborníkem na situaci ve Švédsku, my jsme vás pozvali jako tedy předsedu ústavního výboru, abyste nám řekl, jak u vás dozor funguje. Nejde ani tak o politický názor a o to, je zda by se to mohlo nějak změnit. A moje otázka, kterou jsme položili Spojenému království, položíme i Nizozemsku. Zda ta nedávná kontroverze týkající se obnovení, obvinění ze špionáže ve třetích eh, zemích, například Dánsku a Finsku, a to jsou obvinění, o kterých jsme se doslechli, zda v souvislosti s nimi sdílení dat může být problémem, protože se tady kritizuje právní rámec. Je to tedy problém podle vašeho názoru právního rámce nebo spíše praktických postupů a švédský parlament je schopen reformovat tento systém, bude ho reformovat. Jaké je vaše vnímání této situace? co si prostě myslíte o řešení. Jak mělo by to řešení spočívat ve změně zákona nebo ve změně praktických postupů? Řekněte nám svůj dojem, protože v tomto vyšetřování my skutečně se díváme na momentální situaci v členských státech a sem spadá i Švédsko. Takže řekněte nám váš pocit, jak by se to mělo reformovat. Děkuji, pane Eriksone. Ano, je určitě možné nějak eh, vyladit kontrolní nástroje mnoha způsoby. Možná třeba uh, soudy by které udělí tedy eh, povolení k E FRA by mohli toto zajišťovat. Švédský parlament by potom mohl lépe kontrolovat, lépe dohlížet nad tím, k čemu vlastně dochází. Protože ani výbor pro obranu v současnosti nemá příliš přehled o tom, co se vlastně děje. Takže e, Eh, tam určitě by se dalo postupovat lépe. Samozřejmě se ale zákonem upravuje především eh, dohled nad Švédy ve Švédsku. Eh, pokud jde o špionáž v cizích zemích, sledování vlastně třeba komunikace v jiných, občanů jiných zemí, Tady je asi třeba jednat o nějakých eh, dohodách. A já myslím, že by bylo dobré nalézt nějakou dohodu v Evropské unii. Eh, to znamená, že země Evropské unie by se asi neměly navzájem špehovat. Myslím, že takovou dohodu by mělo být možné uzavřít, anebo se aspoň dohodnout na tom, na jakém základě by takovéto sledování mohlo probíhat. A dalším krokem by potom bylo to, že bychom třeba měli takovou dohodu, pak bychom mohli jet do USA a říct si, my máme takovouto dohodu v Evropě o vzájemném sledování a o hromadném sledování lidí, úřadů, politiků, firem a byli bychom rádi, abyste se k nám přidali eh, v těch základních dohodách o ochraně soukromí. Nevím, jestli je to realistické, ale myslím, že by to mělo být realistické při nejmenším uvnitř Evropské unie, k čemu jinému EU máme. Hovoří se o společné obraně, ale pokud bychom nezvládli eh, toto, tak by to bylo všechno jenom eh, v řeči. Tak teď to určitě zachytila eh, NSA, takže to nebudeme moci ani vystřihnout. Navíc se to přenáší na internetu. Určitě celá EPP provádí e, parlamentní e, kontrolu e, u svých počítačů, protože tady nemáme žádného zástupce EPP a slovo má tedy pan Albrecht. Já bych ještě poprosila kolegy o větší stručnost, protože trochu nabíráme spoždění. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím být stručný a zaměřit se na uh, otázky uh, Eh, které mě tedy eh, konkrétně zajímají. Eh, zajímá mě váš názor. Pokud jde o parlamentní kontrolu, víte o tom, že by švédský poslanci, švédští poslanci byli nějak zapojeni do společného vyšetřování národních parlamentů ohledně otázek bezpečnosti sledování? Jenom mě zajímá, zda něco takového probíhá na úrovni národních parlamentů, zda existuje nějaká institucionální spolupráce. Dále, pak tady je jedna věc, která mě velmi zajímá. Slyšel jste někdy o Intcent, nebo máte, myslíte, že někdo z vašich kolegů slyšel o IntSen, o tom, co dělají a na jakém právním základě? Uh, já myslím, že asi už odpověď znám, ale rád bych si vás vyslechl. No a pak ještě poslední věc. Um, měli bychom pracovat společně na ústavních otázkách eh, protože v členských státech se skutečně jedná o ústavní otázky. Vy jste zmínil úlohu EU, Eh, toho, že členské státy se tedy špehují navzájem, jak vy, eh, poslanci v ústavním výboru, řešíte nebo přistupujete k problémům, eh, které se samozřejmě týkají toho, že třeba represivní složky jiných států fungují na vašem Eh, eh, území. Třeba se stalo, že jsou počítačové eh, útoky vedeny ze zahraničí. V Belgii to byl třeba útok na Belgacom, pak myslím ve Finsku to bylo na Yahoo a Google. Řešíte to nějak a jak myslíte, že by to měli k tomu přistupovat poslanci? Děkuji. Prosím vás tedy také o stručnost i při odpovědi. tak na některé otázky řeknu ne, tak to bude velice stručné. A pokud jde o tu poslední otázku, eh, já bych chtěl zdůraznit, že musíme mnohem lépe chránit firmy před počítačovými útoky. Víme, že mnoho zdrojů jde právě do útoků na firmy a pokud evropské firmy mají být konkurenceschopné, musíme vytvořit lepší eh, obranu před těmito útoky eh, do budoucna. Děkuji. Směnoví zpravodajové za EKR a GUE tady nejsou, takže se dostávám na řadu já. Dvě otázky. Hovořil jste o možnosti eh, dohody, o tom, že se tedy nebude provádět vzájemná špionáž. Já jsem z toho trochu rozpačitá, protože buď bude špionáž zákona a pak tedy není třeba uzavírat nějaké dohody proti ní, anebo není zákona a pak by se neměla vůbec provádět. Jaká by tedy byla vlastně přidaná hodnota takovéto dohody? Eh, eh, země si asi navzájem neřeknou, eh, že se špehují, pokud to někdo neudá. A druhá věc, mě překvapil ten váš, to vaše vyjádření, že ve Švédsku je slabá parlamentní kontrola protože eh, na dřívějších zasedáních jsme se mimo jiné dozvěděli, že Švédsko eh, vlastně je důležitou složkou telekomunikační sítě, a eh, tedy i vzájemného propojení mezi USA, Spojeným královstvím a podobně. Takže právě silná parlamentní kontrola je o to důležitější ve Švédsku než v jiných evropských zemích. Ano, souhlasím. My jsme o tom celkem hodně diskutovali, o té parlamentní kontrole, ale prostě tohoto jsme dosáhli, když byl eh, před několik lety přijat zákon. Ten zákon teď tady několik let platí a já jsem přesvědčen, že musíme posílit roli parlamentní kontroly tak, aby ten právní rámec fungoval tak, jak se původně zamýšlelo. Ale ve Švédsku se o tom ještě diskutuje. My příští rok budeme mít volby a je možné, že to bude jedno z témat, eh, o kterém se potom bude hovořit. Ta dohoda, o které jsem mluvil, Dnes tedy špionáž eh, ve Švédsku není nelegální a smyslem by bylo, aby se nelegální stala. Protože je to eh, vlastně součástí právního rámce, individuální právního rámce každé země. Neexistují žádné mezinárodní dohody, eh, na evropské úrovni nebo i na jiné úrovni, tak vlastně dnes je legální, aby se země navzájem špehovaly. Dobrá, děkuji. Mám tady ještě žádost o slova od pana Torvalce a pana Engstrema. Pan Torvalc. Děkuji, paní předsedkyně. Já využiju situace a budu hovořit svou mateřštinou, eh, protože eh, se také ty <clears throat> se, to, se to týká vztahu mezi Švédskem a eh, Finskem. V roce 1939 eh, začíná tato problematika. A eh, ekologická strana eh, by chtěla využít toho, aby Tehdy došlo v roce 1959 k morálnímu pobouření ze situace v, sojených, ve Spojených státech což je takové typické švédské svatouškovství v otázce pobaltských států z tehdejší doby. Ano, e, je pravda, že e, mnoho e, kabelových odposlechů nejen z Pobaltí, ale i Finska a Ruska prochází Švédskem. A já se domnívám, že právě o tom, právě o tom, toho se celé téma týká z pohledu armády protože eh, je to strategicky důležitá otázka pro Švédsko, aby mohla zpracovávat eh, tato data. A pokud bychom měli zcela vážně nadnést otázku, eh, zda bychom měli dosáhnout nějaké dohody mezi Švédskem, Finskem, pobaltskými státy, Eh, na nějaké společné evropské eh, úrovni ohledně toho, na co máme právo, eh, co máme právo hledat v těch kabelových sítích, tak by celá otázka měla být upravena zcela jiným způsobem. Ale dneska je to naprosto otevřené a z hlediska evropské legislativy tu neexistují žádná omezení pro FRA a švédskou armádu k tomu, aby si dělali s kabelovou sítí, co chtějí. Thank you. Last... Děkuji. A posledním v tomto kole pan Engström. Tak, jak je obsah Děkuji, já také využiju příležitosti a budu hovořit švédsky. E, abych e, pro začátek e, bych rád potvrdil, že když zákony o FRA byly ve Švédsku přijaty, tak probíhala v parlamentu velice dalekosáhlá debata. Já jsem tehdy byl aktivista, nebyl jsem v parlamentu, takže o tom nevím tolik jako pan Erikson, ale kolegové v tomto výboru jsou také obeznámeni s tím, co zaznělo ve čtvrtek eh, minulý týden o FRA. Tehdy bylo vysvětleno, že přibližně osm úřadů eh, má eh, pravomoc dohlížet na FRA. Dají se rozdělit na tři skupiny. Jsou tu potom vojenské úřady v první skupině, potom policejní úřady, včetně eh, tajné policie, a třetí jsou politické eh, orgány, jako je eh, vláda, úřad vlády a švédský parlament. Takže já bych se vás chtěl zeptat, jakožto předsedy ústavního výboru, možná o tom víte více, Eh, když se díváte na ty žádosti, které eh, putují do FRA, tak eh, kolik z nich spadá do té vojenské oblasti, kolik do civilní a kolik do politické? Pokud jde o ty žádosti, které si Švédsko objednává od FRA. Na to bohužel nemůžu odpovědět a to ne proto, že by to bylo nějaké strašné tajemství, ale zkrátka proto, že to nevím. Okay, that's, that's very... Ano, tak to bylo velice upřímné. A tím se dostáváme ke konci této části. Já děkuji panu Eriksonovi. Dalším řečníkem je pan Van Delden, který je předsedou nezávislého nizozemského výboru pro přeskum zpravodajských a bezpečnostní služeb, známého jako CTIVD a máte slovo na 10 minut. Děkuji vám. Chci poděkovat eh, za pozvání a využít příležitosti hovořit nizozemsky, alespoň na začátku své prezentace. Já pracuji jako právník, to byla moje kariéra a vy víte, že právo existuje tak, jak je zakotveno v knihách a potom tak, jak působí, jak funguje v praxi. A to, které funguje v praxi, je často důležitější než to, které je v knihách. Z toho důvodu bych se vrátil o krok zpět. Nebudu začí, začínat eh, tím přeskumem a dohledem, to se často zaměňuje, ale myslím, že bychom se měli zaměřit na samotné služby. Máme například vojenské spravodajské služby a potom obecné spravodajské služby. Tak to alespoň je v Nizozemsku. Tyto dva typy služeb musí za veškerých okolností plnit platné předpisy a právo. Pokaždé, když dojde k porušení předpisů, Musí se zajistit, že budou stanoveny přiměřené sankce a také, že se bude respektovat přiměřenost, subsidiarita a proporcionalita. Pokud by se tak nestalo, narazili bychom na problémy a z toho musíme zajistit, aby zaměstnanci těchto služeb byli správně vyškoleni. Když služby fungují správně, tak jak mají, Dochází k monitorování a důležité je, aby příslušná ministerstva poskytla eh, autorizace. Ministerstva mají své vlastně zaměstnance, právníky a ti se na situaci podrobně zaměřují. A až v případě, že je bezpečnostním službám eh, dodám příkaz nebo povolení, pouze tak mohou přistoupit k konkrétním krokům, jak, jako například odposlech. A potom v takovém případě eh, vykonáváme dohled. My máme v Nizozemsku nezávislý výbor, který nefunguje v rámci parlamentu, není to parlamentní ani jinak politický výbor, ani jeho členové nejsou politiky a je to právě ten nezávislý výbor pro uh, eh, spravodajské a bezpečnostní služby. Já jsem členem toho výboru a máme neomezený přístup k informacím, které dostávají spravodajské služby. Máme stejné úrovně autorizací jako ředitelé spravodajských služeb, to znamená, že my máme také možnost uh, se na všechno dívat. Všechno vidíme, ale nemůžeme se úplně všemu věnovat. Spravodajské služby totiž mají stovky tisíc zaměstnanců a můj výbor má pouze šest výzkumníků a tři zaměstnance na e, částečný úvazek. To znamená, že jsme poměrně malý výbor. Přesto můžeme ale podrobně sledovat postupy spravodajských služeb. Píšeme na ně zprávy, zprávy na jejich činnosti, ty se potom dostávají na příslušná ministerstva a parlamentu. Jsou to zprávy, které jsou k dispozici veřejně, spadají do veřejné oblasti a pokud tedy dojde k nějakému pochybení, něčemu, co jde proti zákonu, v tom případě je to zmíněno v té veřejné zprávě. Není možné se vždy věnovat podrobnostem, protože máme jistá omezení, ale alespoň se zajistí, že dojde ke zjištění toho, že zpravodajské služby udělali nějakou chybu. Píšeme také tajné zprávy, kde podrobně uvádíme to, co jsme zjistili, klademe otázky. A bezpečnostní služby potom musí na naše otázky odpovědět. My to potom se píšeme do zprávy, to je tajná zpráva, ta je zaslána příslušnému ministerstvu a parlamentu. Ne. Ovšem, dostává se to parlamentu a to je problematické v Nizozemsku. Dostává se to výboru pro uh, eh, spravodajské bezpečnostní služby, což je výbor, který se skládá z vedoucích politických stran v nizozemském parlamentu, pouze těm. Před nizozemským parlamentem tedy nic netajíme, i když je pravda na druhé straně, že ne všichni členové parlamentu ty informace dostávají pouze omezený počet poslanců. Myslím si, že je to pozoruhodný a velmi kvalitní systém. Zmiňovaný zákon má nyní 10 let a proběhla diskuze o tom, zda bychom měli tento nezávislý výbor posílit či ne. My zatím máme pouze poradní úlohu, i když rady, které poskytujeme, jsou brány velice vážně. Já v tom výboru působím zatím 6 let a za tu dobu došlo pouze k jednomu případu, kdy pan minister zvolil jiné rozhodnutí než to, co jsme doporučili my. A rozhodl se, že nebude jednat na základě rady, kterou jsme poskytli. Myslím, že to je věc, kterou stojí za to zmínit. Výbor bude vydávat tento, zpráv, tento týden zprávu o legislativních možnostech, o přeskumu toho zákona a předpokládám, že v dokumentu se doporučí, aby náš, naše úloha byla posílena, abychom neměli nadále už pouze tu poradní úlohu. V Nizozemsku probíhá také velmi významná diskuze o tom, které o tom, ehm, jak probíhá zjišťování informací, zpravodajství a nizozemský parlament nám také doporučil, abychom se zabývali aférou NSA. To je zpráva, kterou budeme připravovat eh, v polovině prosince a v lednu se bude předkládat parlamentu, kde se o tom bude diskutovat. Bude se tam projednávat to, co jsme zjistili, případně nezjistili. Nizozemsku, ale myslím, že také ve Švédsku probíhá debata, která se týká toho, že v současné době zpravodajské služby mohou eh, zachycovat informace pouze ze vzduchu, ne z kabelu. Mezitím ovšem lví podíl informací se vyměňuje prostřednictvím kabelové komunikace. Služby tedy potřebují, eh, aby jim bylo umožněno zachycovat informace také z té kabelové komunikace. tak, aby mohli zpracovávat informace eh, tohoto typu stejným způsobem jako ty zachycené ze vzduchu. Jedná se o velký objem informací, ale myslím si, že takovýto krok by byl rozumný. Na jedné straně totiž máme eh, zajišťování informací, ale potom se také musí na tomto základě nějak jednat. Například se vyhledává na základě klíčových slov nebo na základě adres, telefonních čísel a tak dále. Až potom je nutné, aby ministr dal zelenou a zpravodajské služby mohly jednat. Já jsem tedy přesvědčen, že zpravodajské služby po takovéto změně nebudou moci jednat bez omezení, bez e, povolení ze strany ministerstva. A navíc na to bude dohlížet náš výbor. Já si tedy myslím, že vše bude probíhat v rámci e, správného dobře nastaveného rámce, ale také důležité je, aby zpravodajské služby na to nahlížely správně, aby měly správný přístup. Jedno za dva roky probíhá konference ERA přeskumných orgánů. To organizují anglosaské země a ještě některé další. Eh, Belgie a Nizozemsko se této konference pokaždé účastní. A zdá se, že každá země je schopná monitorovat pouze svůj vlastní systém. Je velmi obtížné vyměňovat si informace o tom, jak eh, fungují služby jiných zemí, například je obtížné zeptat se Spojeného království nebo Spojených států, jak přesně fungují vaše spravedlské služby. Ani my nemůžeme poskytovat tyto informace z toho důvodu, že jsme vázáni e, národními zákon, zákony. Můžeme poskytovat informace našemu parlamentu, ale je velice obtížné poskytovat tento typ informací přeshraničně. Myslím, že to by bylo z mé strany vše, ale budu odpovídat eh, na otázky, které budete mít. Děkuji. Nejprve pan zpravodaj, prosím. Ano, děkuji. Jak už jsem říkal, u pana Eriksona. Tady se věnujeme různým typům zpravodajských služeb v různých členských státech. Děláme si takový přehled. A opravdu ne, pane Valdene, pokud se mýlím, ale vy jste poskytl přehled toho, jak to funguje v Nizozemsku. Pokud to říkám nepřesně, máte možnost mě opravit, ale Eh, během rozhovoru s tiskem jste hovořil o novým systémem, který byl vytvořen, nebo o novém softwaru. Říkal jste, že se připravuje. Na to se také připravuje zpráva. Opravte mě, pokud to říkám špatně, nebo mě to nějak vysvětlete, ale toto by dalo nové možnosti nizozemským spravodajským eh, službám a pokud k tomu opravdu došlo, pokud je to nějaká aktualizace stávajícího systému, jak to bude fungovat Já bych se vás ještě zeptal, co si myslíte o tom, co jsme slyšeli ve Washingtonu? Jak nahlížíte na to, co se podniká eh, v souvislosti s tím obviněním o hromadném sledování a zapojení EU? Co si o to myslíte a jak na to reagujete za Nizozemsko? Vzhledem k tomu, že jste součástí té dohody. Nine Eyes. Co si o to myslíte? First of all, this new system was... Nejprve musím říci, že tento nový systém vznikne až za nějakou dobu a není jisté, jak to bude přesně fungovat. Toto je na ministerstvu a příslušných zpravodajských službách a naší úlohou je pouze monitorovat, jak postupují. Možná, že to bude skvělý systém, alespoň oni to tak prezentují, ale my musíme postupovat podle předpisů a budeme zjišťovat, zda oni také plní zákony a povinnosti. To je vše, co budeme podnikat a co také musíme podnikat. Pokud je o tu zmiňovanou dohodu, možná jste slyšeli, že minister vnitra zmiňoval, říkal, že mm, se k tomu vyjádří, zda to patří k tomu Nine Eyes. A k NSA Před několika týdny jsem v rámci, jsem v Nizozemsku se setkal s panem Alexandrem. Ten tam měl sebou 10 až 12 lidí a sdělil mi, že Nizozemsko je nezajímá. Nemáme o Nizozemsku žádné informace a to bylo ještě předtím, než jsme slyšeli, ke kolika odposlechům došlo. Musím říci, že to, byla, že to byl pouze malý zlomek toho, té konverzace, která probíhá každodenně přes telefon. Nejsme si tedy úplně jistí tím, zda je to závažné či ne. Um, I'm not going to mention those who are absent anymore. Mr. Albrecht. Nebudu zmiňovat ty, kteří už zde nejsou, nyní má slovo pan Albrecht. Děkuji. Jednak vám chci poděkovat za účast. A moje otázka k tomu, co jste říkali, následující. Díval jste se na ty dokumenty, které zveřejnil Edward Snowden? To jsou totiž důkazy, které zatím nebyly nějak spochybněny, takže očekávám, že znáte obsah a v tom případě jsou některé vaše odpovědi nebo reakce v rozporu. A ještě jedna otázka, kterou jsem položil také panu Eriksonovi. Zajímalo by mne, jak vy v rámci výboru nahlížíte na to, že dochází k kybernetickým útokům ze strany NSA a GSHQ. Zabýváte se tím, vyšetřujete to nějak, to jsou zajímavé otázky. Chceme vědět, zda národní parlamenty na tomto nějak pracují. A potom další věc. Víte, zda probíhá nějaká spolupráce mezi národními parlamenty o přeskumu spravodajských eh, služeb v Evropě. Víte o INSEN, jak eh, postupují a na jakém právním základě jednají. Také jsem slyšel, že vysoký představitel, že úřad eh, státního zástupce v Nizozemsku uvedl, že se odposlouchává tolik, že vlastně nevíme, jak to používat. Víte tedy, že dochází k takovému to stále častějšímu používání eh, od poslechu a jak na to nahlížíte. Já začnu poslední otázkou. V Nizozemsku jasně rozlišujeme mezi vyšetřováním v trestní právní oblasti, v trestní právní oblasti a v oblasti bezpečnosti. Plně souhlasím s vámi, že dochází k příliš mnoha odposlechům v případě trestné činnosti a možná dokonce i v oblasti bezpečnosti. Ale je jich mnohem, mnohem méně než u trestných činů a tam je tedy velký rozdíl. Pokud je o případ Snowden, Samozřejmě dokumenty jsme viděli, tedy ty, které byly zveřejněny. A jediný problém s panem Alexandrem, který jsem měl, byl ten, že jsme nevěděli přesně, eh, jak eh, byl zapojen do případu Snowden. On mohl říct, že o Nizozemsku nic neví. A jednodušší by to asi bylo, kdyby přijel o týden později, protože to už jsme věděli více. To je asi vše, co bych k tomu zatím měl. Děkuji. Pokud chcete něco dodat, eh, zapněte si mikrofon a máte 10 sekund. Nevíte tedy nic o INSEN ani o té spolupráci mezi národními parlamenty. Ano, samozřejmě musíte si počkat na tu zprávu, kterou vypracováváme. Nemohu vám zatím říci, co v ní je. Nejprve to musíme zaslat našemu vlastnímu parlamentu. Děkuji. Já nyní předávám uh, slovo sama sobě jako stínové zpravodajce za ALDE předtím, než předám slovo dále. A budu také hovořit ve svém mateřském jazyce nizozemštině. Jednak, vy jste říkal, že subsidiarita, proporcionalita a také e, přiměřenost, že je to důležité a že toto se ověřuje. Nizozemsko je světovým šampionem v monitorování. Myslíte si tedy opravdu, že tyto zásady subsidiarity a proporcionality jsou respektovány? V posledních deseti letech jsme nezaznamenali, respektive v posledních deseti letech jsme zaznamenali, že se stírají rozdíly mezi spravodajstvím v trestní právní oblasti a bezpečnostní oblasti. Dále k tomu, co říkal kolega, já jsem si přečetla v novinách, že váš výbor pro přeskum se nevyslovil nebo nic eh, neříkal k nákupu špionážního zařízení. Spoleháte na jejich vlastní eh, disciplínu a vhodné chování, ale já si myslím, že současné chování nenaznačuje, že mají nějakou disciplínu. Jste si toho tedy vědom? A za třetí, myslíte si, že dohled eh, v Nizozemsku, dohled tohoto typu dobře funguje? My si myslíme, že nefunguje, protože jinak bychom byli schopni předejít tomu, co zjistil pan Snowden. I ve Spojených státech se uznává, že dohled nefunguje zase tak dobře, takže proč si myslíte, že v Nizozemsku to dobře funguje? A nakonec monitorování a masové sledování. Co tam je vlastně nutné a co není nutné? Pokud je o vás, není pravda, že dochází k takovému chilling effect, například se to týká udavačů, novinářů, i politiků. Je pravda, že když eh, jsou vědomi toho, toho, že možná jsou předmětem dohledu, nevykonávají už svoje právo na volné, svobodné vyjádření. Nemyslíte si, že to může nějak ohrozit demokratický stát jako takový? Niet proportioneel afluisteren is natuurlijk een groot gevaar. Toch, eh, Tak já si myslím, že uh, skutečně to představuje velké nebezpečí, ale nesouhlasím s vámi. V Nizozemsku je velký rozdíl mezi uh, trestně právními otázkami a spravodajskými záležitostmi. U trestního práva se také se k poslechům přistupuje jinak. Máme systém, který nám umožňuje provádět telefonické odposlechy, ale je možné samozřejmě to sledovat, zda to nezachází příliš daleko nebo zda netrvá to příliš dlouho. A vlastně v této souvislosti se potom provádí zpráva, která se předkládá ministrovi. Byla tady zmínka o tom špionážním eh, softwaru, eh, který byl zakoupen, ale je také přece rozdíl mezi nákupem a využíváním. A je tedy možné, že to je třeba špatný nákup o hodnotě několika milionů eur, ale eh, může to být prostě připraveno pro případ, kdyby se zákony změnily a pak budeme připraveni rychle reagovat. Ale pokud takové prostředky by právní předpisy neumožňovaly, tak bychom to samozřejmě tomu zabránili. Otázka, zda kontrola funguje nebo ne, to je velice složitá věc. My můžeme sledovat své vlastní služby. Každá země může ověřovat jenom svůj vlastní systém. To, co dělají američané nebo co dělají jiné země, to prostě kontrolovat nemůžeme. Protože pokud zjistíme, že třeba nějaká spravodajská služba jiného státu působí na našem území, aniž bychom na to byli upozorněni, tak potom samozřejmě přijmeme opatření a je už jedno, zda tou uh, eh, jinou spravodajskou službou je služba ze Spojených států, z Belgie nebo z nějaké jiné země. Někdy třeba některé osoby jsou uh, Eh, vlastně staženy, protože nedodržují pravidla spolupráce s pravodajských služeb. A zase, jak říkám, je jedno, jestli to jsou zástupci americké, britské nebo jiné eh, služby. Pokud něco takového totiž zjistíme, tak samozřejmě přijímáme opatření. Ale problémem je to, že třeba servery, které se používají eh, k těm různým útokům, se nacházejí všude a někde. Uh, je často velice obtížné zjistit původ a pokud zjistíme, že to je mimo naše území, tak s tím v podstatě nic moc nemůžeme dělat. Můžeme jednat tam, že se, kde zjistíme, že to je tedy v Nizozemsku, ale nejprve třeba do toho systému proniknout. Ano, děkuji vám. Pak tady ještě paní Sipler, paní Sargentiny, ještě někdo, takže paní Sipler. Děkuji. Já mám eh, dvě poměrně jednoduché a krátké otázky. Vy jste se zmínil o tom, že eh, tajná služba vypracovává pravidelné zprávy a já bych se tedy chtěl zeptat, jestli ten výbor pro spravodajskou činnost je také tak pravidelně přijímá a nebo eh, jestli eh, se stává, že nějaký člen si vzpomene, že je potřeba eh, se jim věnovat. A za druhé, v průběhu těchto šetření jsme často slyšeli, že ne všechno bylo odposlechnuto a vyhledáváno, ale pouze na základě klíčových slov. Můžete říci, na základě jakých kritérií byly tyto klíčové pojmy určeny a stačí, aby se objevilo jedno klíčové slovo, aby byla moje komunikace odposlechnuta a přečtena, anebo musí obsahovat více klíčových slov. E, jak často se přeskoumává, zda e, je ještě smysluplné e, provádět tyto aktivity a máte nějaký přehled o tom, kolik klíčových slov v současné době existuje, podle kterých se komunikace odposlouchává. Děkuji. Za prvé bych chtěl říct, říct, že dochází k pravidelné výměně informací mezi službami. Mezi některými více a mezi některými méně, ale my máme povinnost zajišťovat, aby k ní docházelo. A standardy výměny informací je třeba přísně dodržovat. Pokud jde o ty vyhledávací pojmy, které se používají, tak my máme e, seznamy slov, my je e, nepřijímáme, my k ním můžeme pouze vznášet komentáře, ale jsou, jsou nám k dispozici, můžeme říct, co to slovo nemá cenu, e, můžete ho smazat, nicméně nemá, neděláme to pravidelně, jednou za pár měsíců se podíváme na ten seznam klíčových vyhledávacích pojmů protože musíme eh, se postarat o to, abychom hledali pouze to, co má cenu. Takže ano, eh, dohlížíme na to a eh, ve zprávách pravidelně píšeme, že docela často jsou vyhledávací pojmy příliš široké a je zapotřebí je přesněji zaměřit. Děkuji paní Sargentini. Já bych eh, chtěla hovořit o interview v nizozemských novinách Volksklad, eh, kde jste eh, řekl, že nizozemské spravodajské služby chtějí nakoupit nové nástroje pro sběr informací, které v současné době nejsou legální ale ten eh, zákon je zastaralý. Vy jste teď řekl, že eh, nákup není to tež jako využívání eh, podle mě to možná platí u, vysoko, u vysokorychlostních vlaků mezi Nizozemskem a Belgií. nebo u e, nových stíhaček DGSF, ty jsou nakoupené, ale nevyužívají se. Ale v této souvislosti je to poměrně podivný komentář. E, proč tomu tak bylo? E, proč myslíte, že nizozemská legislativa je zastaralá v tomto ohledu? A proč myslíte, že nizozemské spravodajské služby by měly nakupovat tyto nové nástroje a čekat na změnu zákona? Eh, za druhé, eh, vy jste eh, hodnotil ta klíčová vyhledávací slova, že jsou někdy příliš vágní nebo naopak příliš úzce zaměřené. Říkal jste, že možná některé klíčové pojmy jsou bezcené. Na začátku tohoto roku byla publikována zpráva o levicovém extremismu. Vyslo, vyslovil váš výbor nějaké hodnocení této zprávy? A myslíte si, že eh, by bylo záhodno šetřit dále v této oblasti? Eh, Zaprvé k otázce legislativy, eh, o které se domnívám, že je zastaralá. Tak to je zejména ta otázka, jestli je třeba rozlišovat informace, které jsou v kabelu nebo nejsou v kabelu. V nizozemství v současné době můžete sbírat data pouze taková, která neputují e, přes kabely, ale dnes 95% informací putuje přes kabely a ty e, nemůžeme sbírat, což je poměrně podivná situace. Já to vždycky e, srovnávám s, se situací v trestním právu před 40 lety, kdy policisté neměli právo odposlouchávat telefony, ale mohli se dívat na telex. Takže eh, tehdy zkrátka policisté eh, nemohli eh, pokračovat ve vyšetřování. Později byl tento zákon změněn a policistům byly rozšířeny pravomoci. A já doufám, že to tež bude možné dnes, aby tajné služby nemusely rozlišovat mezi informacemi, které putují kabelem a informacemi, které putují vzduchem. Já nevylučuju, že možná za několik let budou všechna data znovu putovat vzduchem. Je zkrátka potřeba být flexibilní. Eh, pokud jde o to, zda některá vyhledávání jsou ztrátou času nebo ne, tak eh, to je můj osobní názor, ale eh, nejde o to celému výboru. My se staráme o to, aby byl dodržován zákon, nám nepřísluší soudit účel, záměr spravodajských aktivit. Můžeme říct, ano, řídili jste se zákonem, ale co to pro boha děláte, nicméně to není tak zcela naším úkolem. Eh, děkuji panu von Deldenovi. Eh, děkuji za zmínku o eh, Telexu. Před několika týdny se mě jeden stážista zeptal, co to je Telex, co to bylo. Takže někdy v budoucnu se někdo zeptá, co je to smartphone. Nikdy jsem neslyšel o smartphonu. Dobře, eh, takže já vám moc krát děkuji a dostáváme se na konec eh, této části. Máme pouhých sedm minut spoždění, tak já bez dalších okolků pozvu na pódium paní Belc, pana Lundblada a pana Alana eh, z Microsoftu, Google a Facebooku a potom zahájíme poslední část dnešního zasedání. Okay, colleagues, we continue with our third... Dobře, vážení kolegové, pokračujeme s třetí částí. Vítám na podiu zástupce společnosti Microsoft, Google a Facebook. Eh, pro vaši informaci, eh, delegace Libes se minulý týden setkala ve Washingtonu s zástupcem Apple a Yahoo a Amazon byli také pozváni ale e, odmítli účast na e, tomto slyšení a zaslali e, dopisy, kde uvádějí důvody od, odmítnutí a ty jsou publikovány na webových stránkách výboru Libe. Nebudu tedy dlouze hovořit na úvod, každý ví, proč jsme pozvali zástupce z soukromého sektoru Eh, vítám tu naše tři hosty a eh, prosím je, aby se velice krátce vyslovili na úvod, maximálně 10 minut. A budu vás vyzývat v pořadí paní Lundblad, pan, eh, paní Belc, pan Lundblad a pan Allen. Takže paní Belc, máte slovo. Děkuji za to, že jste mě pozvali na dnešní slyšení. Velice si vážím příležitosti promluvit v tomto váženém parlamentu a domníváme se, že debata je e, nejlepší způsob, e, jak e, mu mohou vlády nalézt rovnováhu mezi národní bezpečností a soukromým v digitální éře, kdy je velice zapotřebí. A také, aby se snažili o reformu tam, kde je to zapotřebí. Já bych se chtěla zaměřit na tři e, témata. E, praktiky e, Microsoftu vůči vládním žádostem o vydávání informací, za druhé zajišťování dat zákazníků proti ne, protiprávnímu přístupu a za třetí, co dělat, aby data občanů Evropské unie byla v bezpečí kdekoliv na světě. Takže než budu hovořit o tom, jak reagujeme e, na žádosti o data od veřejných orgánů v USA i jinde, tak vám dám e, takovou tak vám nastíním, e, jakou roli hraje Microsoft na poli služeb a produktů. Objem informací tady vyvolal určité zmatky. Já si myslím, že máme společný zájem na tom, abychom si vzájemně rozuměli, abychom vzájemně eh, chápali fakta a dospěli ke správným řešením. Takže doufám, že všichni vědí, že Microsoft nabízí celou řadu služeb, softwaru a e, přístrojů. E, nabízíme Windows a také cloudy, což jsou tedy Eh, což jsou tedy služby, dále potom eh, programy jako je Outlook, eh, Xbox, mobilní technologie, hry a další online nástroje. A v neposlední řadě v listopadu 2011 eh, jsme také získali Skype, který je také předmětem debaty. Když nabízíme služby zákazníkům, eh, jako je Hotmail nebo Office 365, eh, tak data našich zákazníků jsou uložena na našich serverových farmách. A v to, na základě tohoto scénáře nakládáme s, ža, s vládními žádostmi a bráníme před nepovolaným vstupem Eh, data zákazníků eh, se k nám dostávají přes veřejné poskytovatele a eh, během jejich přepravy se používají různá, různá bezpečnostní opatření, jako například šikrování. Eh, většina eh, našich zákazníků eh, mají licenci na náš software anebo jejich poskytovatele a poskytovatele kontrolují přístup k jejich datům a doufáme, že všichni zákazníky se, se mohou ochránit sami před nepovolaným vstupem. Takže e, jak nakládáme s žádostmi o e, vydávání dat? Microsoft zveřejňuje data zákazníků e, pouze na základě soudních příkazů a to ve všech zemích, kde působíme. Až na velice omezené případy americký, americké zákony zakazují zveřejnění dat pro vládní subjekt. Microsoft Žádné vládě na světě neposkytuje neomezený přístup k datům zákazníků a nepodporuje, eh, neposkytuje žádné technické detaily žádným vládám, které by jim umožnili eh, dostat se eh, k datům, které nejsou uloženy na jiných serverech. Takže naše systémy nemají žádná zadní vrátka a neposkytujeme vládám šifrovací klíče, které by jim pomohly prolomit kód. Jaký je proces, když dostaneme konkrétní žádost? Nejprve eh, eh, z, ze zákonných důvodů eh, nemůžeme potvrzovat, od jakých tajných služeb dostáváme žádosti. Já tady dodržím zákon, když to neprozradím, ale můžeme, můžu vysvětlit detailně, jak obecně jednáme s každou žádostí zpravodajského orgánu. Pokud tedy dostaneme takovou žádost, eh, tak máme tým, který zjišťuje, eh, zjišťuje, zda tato žádost je eh, platná, odmítá ty, které opodstatněné nejsou a dáváme pozor, abychom poskytli pouze ta data, které ten příkaz specifikuje. Další důležitý aspekt je ten, že Microsoft pouze dává relevantní data eh, ven a ne, ne, nedovoluje nikomu vstoupovat do eh, našich eh, serverů a vyhledávat samostatně. V červnu došlo k slyšení o do, došlo k eh, debatě o tom, eh, jaké jsou celkové objemy dat. Poprvé jsme viděli, jaký, jaká je ta velikost, eh, jaký je objem těch soudních příkazů od FISA a dalších. Stále ještě nesmíme potvrdit, jestli jsme dostali nějaké příkazy od FISA, ale kdyby náhodou ano, tak by byly obsaženy v tom celkovém objemu, který zveřejnit svíme. Jsou to data za 6 měsíců od 31.12.2011. Microsoft dostal 6 tisíc až 7 tisíc žádostí týkajících se trestních případů e, nebo e, případů národní bezpečnosti, které se týkaly 1320 e, zákaznických účtů a to se týká žádostí na federální, státní i lokální úrovni. Abyste měli představu o kontextu eh, těchto žádostí odmítli jsme a nadále budeme odmítat eh, požadavky vlád, jestliže máme právní opodstatnění to dělat. Například v první polovině roku 2013 jsme odmítli 911, což je 2,4 žádostí za to, že eh, nesplňovala právní náležitosti a skoro 20 žádostí E, jsme odmítli s tím, že nic e, vydávat nebudeme. Reagujeme pouze na žádosti, které se týkají konkrétních účtů a konkrétních e, identifikačních údajů. Neposkytujeme neomezený přístup k datům. Zároveň také evidujeme tyto žádosti a zjišťujeme, zda jsou platné v zemích, která příkaz vydala. Vyzýváme orgány, aby splňovali zákony a procedury eh, týkající se trestních eh, řízení. A eh, jdeme tak daleko, jak to jen jde, abychom byli transparentní, pokud jde o dodržování těchto žádostí a zveřejňujeme, jak s těmito žádostmi nakládáme. Druhé téma jak zajišťujeme bezpečnost eh, našich dat, dat našich zákazníků. Microsoft má celou řadu kroků k zajištění bezpečnosti dat klientů. Jsou to eh, technické a fyzické opatření. Eh, pro ilustraci je toto šifrování, to je jedno řešení, ale také nabízíme v Outlook.com rozšířené validační certifikáty, které také zvyšují úroveň šifrování. Jak se také dozvídáme z médií, tak eh, údajně revidujeme eh, naši vlastní bezpečnostní politiku a zjišťujeme, zda je potřeba eh, provést technické změny, abychom zvýšili bezpečnost našich zákazníků a spotřebitelů. A třetí téma. Jak zajistit, že, jak zajistit, aby data občanů USA byly v bezpečí kdekoliv na světě? Za prvé tady musíme správně chápat fakta což eh, není tak eh, jednoduché, jak jsme dnes eh, slyšeli na tomto zasedání a je třeba najít řešení, aby základní práva občanů, jako je soukromí, byly v digitální éře chráněny stejně jako předtím. Zároveň vlády musí bránit národní bezpečnost a bezpečí občanů svých zemí a je třeba najít nějakou rovnováhu. To, tato rovnováha si žádá politické řešení e, založené na demokratických legitimních procesech. Všechny vlády dnes žádají přístup k datům e, únosné řešení, které by, dopad, které by zmírňovaly dopad na soukromí občanů, musí e, být globální a musí brát v potaz globální charakter internetu. V neposlední řadě každé řešení bude muset brát v potaz eh, dalekosáhlý dopad na vývoj eh, otevřeného a eh, svobodného internetu. Microsoft přijde s iniciativou pro Evropský parlament, která má proskoumat současnou situaci. Jakožto nadnárodní společnost podléháme celé řadě legislativ v různých zemích a rozumíme zájmům vlády o o e, data a také rozumíme zájmům o ochranu e, dat a obránění proti e, vydávání. Celá situace je velmi složitá a Mohla by negativně oblivnit vývoj internetu, ale také by mohla působit na úkor občanů. Jak vyřešit tuto situaci? E, my se domníváme, že potřebujeme více univerzálně odsouhlasených zásad a pravidel, které by upravovaly e, přístup vlád k datům uživatelů. Myslíme si, že e, vlády celého světa by si měly vyhrnout rukávy a dohodnout se na určitých pravidlech. Tato pravidla by měla zajistit, aby, byla dodrž, aby bylo dodržováno soukromí všech uživatelů bez ohledu na to, kde, odkud jsou a kde se nacházejí a musí brát v potaz globální charakter našich produktů a služeb. Debata musí být otevřená a veřejnost musí eh, musí znát rozsah vládního přístupu. Měli jsme v Americe eh, žalob, soudní spor, který se týkal eh, zveřejnění informací o tom, jaké žádosti od vládních agentur dostáváme. Eh, vyzýváme americký kongres, aby přijal zákon, který by umožnil patřičným způsobem zveřejňovat takové informace a já jsem si velice ráda vyslechla dnes ráno pana kongresmena, který se ubírá tímto směrem. Eh, uvědomujeme si, že je zapotřebí více transparentnosti a že systém se musí změnit. Eh, důvěra v cloudové služby může být obnovena pouze, eh, když se změní způsob, jakým, data, jakým vlády získávají data. Řešením není jen šifrování, ale také promyšlená politická opatření. Domníváme se, že důležitým prvkem právního státu je teritorialita. Státy řeší konflikty zákonů prostřednictvím nástrojů, jako jsou e, právní smlouvy, nicméně e, některé země se naučily, jak tyto e, dohody obcházet. Takže naším úkolem je tyto smlouvy lépe propracovat, aby bylo nadále možno zabraňovat těmto obcházením. Podporujeme také eh, evropská pravidla eh, pro soukromí a domníváme se, že eh, i v USA je zapotřebí všeobecného zjednodušení. Aby zásady soukromí musí být takové, abychom z nich mohli dále vycházet a abychom dospěli k koherentnímu rámci, koherentnějšímu než je dnes. Úmluva Rady Evropy o kyberzločinu a o o ochraně dat je takovým dobrým východiskem, e, na jejímž základě bychom mohli e, dále diskutovat. Už se dostávám ke konci. Microsoft je i nadále zavázán respektu k lidským právům, svobodě projevu a soukromí. Proto se těšíme na pokračování tohoto dialogu a e, dále, se bude, dále budeme usilovat o obnovení důvěry v naše služby a v internet. Děkuji. Děkuji vám. Já jsem zapomněla zmínit vaši funkci. Paní Belcová místo předsedkyní eh, nebo viceprezidentkou a zodpovídá za otázky právní a firmní pro oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky. Pan Niklas Lundblad je z oddělení veřejné politiky a vztahu se státními úřady za Google a pan Elan je zodpovědný za veřejnou politiku v eh, Facebooku. A není tady pan Lundblad. Děkuji. Já děkuji za to, že zástupce Google zde může vystoupit. Já jsem deklas Lundblad a mám na starosti veřejnou politiku a vztahy se státními úřady. Nejprve bych chtěl zopakovat veřejná prohlášení, v nichž tedy už vrcholní představitelé eh, Google vystoupili ohledně obvinění eh, sledování ze strany USA. My jsme nedali americkým úřadům přístup k službám, ať už přímo nebo nepřímo, třeba formou takzvaného Dropboxu. My rozhodně eh, se neúčastníme toho, že bychom jakékoliv vládě zpřístupnili systémy na síti Google. Eh, už eh, jsme se vyjádřili k tomu, co si myslíme o tom, jak vlády získávaly eh, tyto údaje, protože to velice podkopává důvěru uživatelů v internet, v informační společnost a je tedy třeba jasně vést seriózní debat o celé této záležitosti. Bezpečnost informací o uživatelích to je hlavní priorita je třeba chránit naše uživatele nejrůznějšími způsoby. Pokud zaznamenáme třeba na eh, podestřelé chování na uživatelském účtu, tak Google zašle jasné varování e-mailem i na stránce Gmailu. Eh, Google také umožňuje technický mechanismus tak, aby vznikal jedinečný kód pro přihlašování se jednotlivých uživatelů. Máme různé nástroje pro bezpečný pobyt online. To je součást různých bezpečnostních snah. Také se snažíme vylepšit eh, šifrování, což je eh, velká obrana proti narušování soukromí, ať už ze strany vlád nebo ze soukromých zdrojů. My už od roku 2000 10 vlastně se o toto snažíme. Šifrování je součástí Gmailu už od roku 2004. Minulý měsíc ve Washington podu Eric Gross, viceprezident pro otázky bezpečnosti v Google, veřejně oznámil, že Google zrychlil plán pro šifrování údajů, které se pohybují mezi datovými centry. To tedy už jsme oznámili v lednu 2013. Nicméně Eh, šifrování nestačí. Bezpečnost internetu eh, je vlastně neustálou snahou, protože stále eh, ti útočníci jsou důmyslnější ve snahách proniknout do soukromí a my se tedy musíme snažit být napřed, zajistit tu bezpečnost a to je i nad rámec jenom vlastních produktů a služeb Google. Google se eh, snaží bojovat třeba proti eh, malwareu. V roce 2006 Google vytvořil eh, systém tzv. Safe Browsing, který vlastně označuje nebezpečné stránky na internetu. Je to vlastně bezpečné platený nástroj, dá se to používá třeba i ve Firefoxu a pokud uživatel se chystá navštívit nějakou nebezpečnou stránku, tak je na to upozorněn. Malware je vlastně škodlivý software, který slouží vlastně k tomu, že se, jak se vám ten útočník napíchne na počítač a sleduje tam potom vaše aktivity. My se tady snažíme chránit zhruba miliardu uživatelů před těmito útoky. Také eh, spolupracujeme se skupinou, eh, která pomáhá webmasterům k tomu, aby eh, jejich stránky byly zbaveny případného malvéru. Google také spolupracuje i s dalšími firmami po celém světě v této věci. Já bych teď chtěl během pár minut vysvětlit, jak přistupujeme k žádostem o poskytnutí údajů. Právní tým Google vlastně přistupuje ke každé žádosti zvlášť, revidujeme každou zvlášť eh, a nezávisle. Eh, zabýváme se rozsahem žádosti, zda tedy ta žádost není příliš široká a zda byla podána v souladu se správnými postupy. My jsme už i e, podali žalobu k federálnímu soudu USA. Chceme, abychom nám bylo dáno právo poskytovat informace o tom, kolik žádostí dostáváme od NSA, ale zatím toto rozhodnutí nebylo přijato protože potom by bylo možné vyvolat diskusy o tom, e, jaké množství žádostí je skutečně vyvážené a potřebné pro ty bezpečnostní a spravodajské složky je třeba diskutovat o transparentnosti a o právním rámci pro žádosti o poskytnutí údajů o amerických občanech. Google eh, se snaží o transparentnost u těchto žádostí. Eh, máme i zprávu o transparentnosti, můžete to najít na google.com eh, lomítko Transparency Report a tam vlastně uvádíme informace o těchto žádostech. Je to vlastně Eh, jsme první firma, která v roce 2010 takovýto nástroj použila. Eh, po letošním létě jsme se rozhodli, že zveřejníme statistiky eh, ale ministerstvo spravedlnosti bohužel zamítlo naší žádost o větší transparentnost. Otevřenost v tomto procesu je potřebná, protože nikdo vlastně zatím neví, eh, co vlády požadovaly. Transparentnost je ale jenom prvním krokem. Dohody, jako třeba dohody o vzájemné právní pomoci, eh, o standardních postupech, eh, při poskytování spolupráce v trestně právním šetření a podobně je třeba, aby bylo možné ověřit, že žádosti jsou právně odůvodněné, což eh, neplatí vždy. Určitě ta situace se může ještě hodně zlepšit. My jsme zvažovali, jak by ta reforma mohla vypadat a velice rádi budeme na tom spolupracovat i s tímto výborem. Chtěl bych ještě jednou poděkovat eh, za možnost zde vystoupit a ještě eh, jsem tady připraven zodpovědět na otázky. Děkuji vám, děkuji také za stručnost a posledním je Richard Allen jménem Facebooku. Děkuji, já pokusím se být stejně stručný a chtěl bych upozornit tlumočníky, že přeskočím první tři stránky eh, toho projevu, takže začnu u těch eh, žádostí o údaje, protože nebudu představovat tu naší eh, stránku, to znáte. Takže pokud jde o náš přístup ke zveřejňování údajů, Facebook také má svůj eh, postup pro to, jak pomáhat vládním úřadům Eh, na celém světě. My to máme uveřejněno i v pokynech, které jsou eh, zveřejněny na naší stránce a represivní orgány v Evropě i jinde ze světa mohou předkládat žádosti přímo na Facebook prostřednictvím online systému eh, na facebook.com lomeno records. I také je to možné posílat faxem tyto žádosti anebo poštou na Facebook Irsko. No a zástupci eh, Facebooku také poskytli školení různých policejních důstojníků v Evropě, především těch, kteří se zaměřují na internet a bezpečnost dětí. Máme také přísné postupy pro přístup k těmto žádostem. My si myslíme, že tento postup chrání uživatele Facebooku a chceme, aby všechny vlády tedy splnily tu vysokou právní laťku. My zkoumáme právní odůvodněnost každé žádosti, zda je přesně v souladu se zákonem a také chceme vždy u každé žádosti mít popis eh, Mm, právního základu té žádosti. Pokud najdeme nějaké právní nedostatky, tak tu žádost eh, vrátíme a často také se nám podaří zúžit přílišný rozsah některých žádostí. Facebook někdy má informovat jenom o omezené množství údajů, to, je, to jsou třeba základní informace o uživateli. My jsme schopni rychle odpovídat žádost, na žádosti, zvláště tam, kde je nějaké velké riziko úmrtí. E, například jsme spolupracovali s represivními orgány v případech únosů dětí. E, činnosti e, týmu Facebook Irska byly už přeskoumány eh, úřadem pro ochranu Eh, údajů eh, při auditu Facebooku Irsko a je to uvedeno tady ve zprávě z září 2012. Tento eh, úřad zjistil, že všechny žádosti byly v souladu s irskými zákony na ochranu údajů a také uvedli, cituji, že Facebook Irsko řádně posuzuje žádosti a buď si vyžádá dodatečné informace nebo odůvodnění, když má obavy, anebo takové žádosti zamítá. Konec citátu. Pokud jde o tedy státní dohled nebo vládní dohled. V posledních měsících eh, se o tom hodně hovořilo v médiích, eh, o tom, jak vlastně fungují ty eh, žádosti adresované vládami na poskytovatele onlineových služeb. Eh, hodně těch informací bylo zavádějících, takže Facebook přijal konkrétní kroky, aby to osvětlil. Mark Zuckerberg, zakladatel a generální ředitel Facebooku, eh, důrazně eh, odmítl falešné zprávy v tom smyslu, že Facebook umožnil přímý přístup vládám k údajům Facebooku. Eh, řekl následující, "To je Facebook nikdy nebyl a nebude eh, součástí programu, který by umožňoval Eh, jakékoliv vládě získat přímý přístup na naše servery. Nikdy jsme nedostali nějakou bianko eh, žádost nebo soudní eh, příkaz od nějaké vládní agentury, který by vyžadoval takové informace a pokud bychom to dostali, tak bychom proti tomu rozhodně bojovali. Dále Facebook také poskytuje informace ohledně těchto vládních žádostí, tak jak nám to umožňuje zákon. Například jsme e, zveřejnili e, zprávu, která se týkala všech žádostí e, od americké služby pro národní bezpečnost za prvních šest, za šest měsíců nebo druhý půl rok roku 2012 celkové množství žádostí, které Facebook dostal od všech orgánů ve Spojených státech, byl zhruba 9 až 10 tisíc. Tyto žádosti pokrývaly celou řadu věcí. Eh, místní šerif pátral po pořešovaném dítěti nebo nějaká mm, eh, policejní eh, skupina prošetřovala útok a byly tam i žádosti související s možnými teroristickými útoky. Celkem se tyto žádosti týkaly zhruba 18 až 19 tisíc uživatelských účtů. V srpnu jsme tato informace doplnili ještě informaci o celkovém počtu vládních žádostí eh, o eh, uživatelské údaje, které Facebook dostal ze všech eh, zemí za první polovinu 2013. Celková, celkové množství amerických žádostí všech čeho typu byly 11 až 12 tisíc. Týkalo se to informací zhruba o 20 až 21 tisíci účtech. Toto americké číslo zahrnuje všechny žádosti, které byly učiněny i jménem třetích zemí, včetně zemí EU v rámci dohod o vzájemné právní pomoci e, v tomto procesu vzájemné právní pomoci se vlastně eh, vláda země, která je signatářem dohody, může podat žádost americkému ministerstvu spravedlnosti a potom ten eh, americký soud vyzve Facebook, aby eh, podal informace, tak jako kdyby to bylo přímo jenom tuzemská žádost ze strany USA. Dále v té zprávě jsou uvedeny konkrétní čísla z jednotlivých evropských zemí. Celkové množství žádostí z EU za toto období bylo 8500 a ty žádosti se týkaly zhruba 10 tisíce účtů. My máme více než 1,2 eh, miliardu uživatelů, kteří jsou eh, měsíčně aktivní na Facebooku, takže skutečně tyto zprávy se týkají jenom zlomku eh, ani ne procenta uživatelských účtů na Facebooku. Takže skutečně je třeba vidět ta čísla v takovémto kontextu, protože někdy ta, ta tvrzení, která se objevují v tisku, jsou notně přemrštěna. A Facebook spolu s dalšími zástupci tohoto sektoru tlačí na vládu USA tak, abychom mohli být ještě transparentnější. V září eh, Facebook podal eh, vlastně žádost k soudu eh, FISA ve Washingtonu, a kde žádáme, abychom mohli pravidelně zveřejňovat celkové množství žádostí eh, z národní bezpečnosti, abychom mohli uvádět celkový počet dotčených uživatelských účtů a také počet žádostí, které se týkají obsahu komunikace. Eh, myslíme si, že ta transparentnost je prvním krokem. Určitě je třeba udělat víc na konci října. Facebook spolu s dalšími poskytovateli eh, vyzval k reformě tak, aby se zlepšila ochrana soukromí a aby byl zaveden řádný dohled eh, a odpovědnost při těchto žádostech. Také jsme poslali dopis, kde jsme poděkovali kongresmenu Sensebrennerovi za užitečný příspěvek eh, do této diskuse. Facebook i nadále bude chránit eh, naše uživatele před oprávněnými žádostmi a chceme, aby všechny vlády byly co nejtransparentnější. Máme veliký eh, zájem na práci eh, poslanců z celého světa, pokud jde o přístup k internetovým údajům. Myslím, že máme společný cíl. Chceme, aby skutečně panovala veřejná důvěra v to, jak vláda využívá své pravomoci v citlivých oblastech a velice rádi pomůžeme Evropskému parlamentu svým příspěvkem k řešení této složité otázky. Já samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Dobře, vyslechli jsme si tedy tři řečníky a jejich úvodní prohlášení a nyní můžeme zahájit kolečko otázek a odpovědí. Nejprve bude hovořit eh, pan zpravodaj, stínový zpravodajové, dále se hlásí ještě dva další oslovo, ještě někdo další se hlásí. Dobře, máme tedy ještě tři další poslance, kteří mají zájem hovořit a tímto uzavírám seznam řečníků. Navrhuji, abyste buď vy eh, adresoval vaši otázku konkrétně některému z řečníků a pokud žádnou nemáte, nebo pokud nemáte konkrétní otázku, tak eh, požádám všechny tři, aby odpověděli. Budeme případně postupovat ve stejném pořadí, jako v tom, ve kterém jsme si vyslechli řečníky. Pan Morales. Ano, my jsme si vyslechli uh, celou řadu informací. Máme tady tři hlavní společnosti. A já myslím, že tady dochází k jistému předjímání situace. Ty, ve vašem připraveném eh, projevu jste se vyjádřili k té aféře v souvislosti k aféře Snowden a jasným způsobem jste popřeli zapojení do té aféry, ale já bych se k tomu ještě vrátil a při e, společnosti ještě poprosil o podrobnější informace. Jednak několik konkrétních otázek na paní Belc z Microsoftu. Mimochodem děkuji vám všem za účast. Naváží na něk- několik těch odborných eh, věcí, které jste zmiňovala. Do záznamu. Říkala jste, že Microsoft šifruje komunikaci mezi vašimi centry. Mohu se vás na to zeptat? Říkala jste to takto? Pokud ne, tak bylo by rozumné takto postupovat? To jste zmiňovala, já jsem na to chtěl navázat. Ještě bych se vrátil eh, k vašemu prohlášení. Vy tam hovoříte o předpisech a podporujete také to, co říkal pan kongresman Sensebrenner. Ale ještě než se podíváme na budoucnost, já bych se chtěl vrátit k tomu, že zprávu, kterou jsme dostali, uvádí, že 90% všech těch eh, obvinění se týkaly eh, Microsoftu, Yahoo a Google. Říkalo se, že NSA měla přístup k vašim sítím, částečně z toho důvodu, že Microsoft eh, vyvinul systém, který umožnil zachycování informací z chatu a e-mailu. Jak reagujete na toto obvinění? Vy jste to dnes popřela. A jak tedy reagujete na údajná tvrzení v tom smyslu, že NSA dostal, dostala přímý přístup k vašim uh, datovým centrum? Vy jste hovořila o uh, příkazech a předvoláních, ale, předvoláních, ale ta um, údajná tvrzení obvinění se týkala hromadného zhromažďování údajů. Takže jak na to reagujete? Co k tomu můžete říci? Potom otázka na pana Landblada. Vy hovoříte zase o reformě a důvěře uživatelů. Já jsem se vás chtěl eh, zeptat na ta tvrzení ve Washington Post 30. října. Zase ta otázka přístupu mezi jednotlivými servery a ta obvinění. Já se k těm obviněním vracím, protože my do záznamu si to chceme vyslechnout, jak na to reagujete, co k tomu máte. Vy jste během svého oficiálního prohlášení to popřeli, ale rád bych, kdybyste se k tomu ještě vyjádřil více. A potom eh, zástupce Facebooku. Vy zmiňujete pana Zuckerberga a mm, to popření, ale máte nějaké důkazy. Je totiž jasné, že tam ten přístup byl umožněn, takže jak na to reagujete? My nechceme pouze slyšet to popření, když popřete tedy to, že došlo k jakékoliv interakci mezi Facebookem a NSA. My máme pocit, že během vyšetřování byly zajištěny jisté důkazy a z toho důvodu je pro nás poněkud obtížné tomu plošnému popření takto věřit. Ano, děkuji, já nyní poprosím řečníky, aby odpověděli. Prosím, snažte se hovořit stručně, maximálně ve dvou minutách, protože jinak neskončíme v půl sedmé. Slovo má paní Belc. Ano, já se pokusím. Nejprve začnu uh, dohledem a programem PRISM. Musím potvrdit pouze to, co již bylo řečeno, oficiálně eh, jménem Microsoftu my neznáme Prism jako program a neposkytujeme žádný neomezený přístup k našim údajům. Když se ptáte, jak reagujeme na to obvinění, z toho důvodu jsem říkala, že se musíme dívat na ten systém obecně, protože existují různé způsoby, jak získat přístup k údajím, také v rámci Microsoftu, v rámci celé té infrastruktury, takže my také máme zájem na tom zjistit, jak k tomu došlo. Za druhé, to se vlastně týká také té třetí otázky, přímý přístup, jak už jsem to říkala, nebyl umožněn. My nedáváme nikdy takovýto přístup k našim serverům, serverům a jenom tím tedy potvrzuji to, co jsem již říkala. A nakonec otázka šifrování. Microsoft nabízí celou řadu různých služeb a nemohu vám přesně říci, jak postupujeme u těch různých služeb, jak jednotlivé služby šifrujeme. Ale obecně řečeno k tomu mohu dnes říci, že informace mezi jednotlivými servery se nešifrují, z toho důvodu se zaměřujeme znovu na celý náš systém a chceme, se, chceme posílit eh, bezpečnost v souvislosti tedy s zachycováním informací. Ano, pan Lundblad. Ano, pokud je o obvinění ve Washington Post, k tomu mohu říci, že my, stejně jako všechny ostatní systémy v informační společnosti, neustále eh, rozvíjíme, vyvíjíme naše systémy, pracujeme na tom. Jak už jsem říkal během svého příspěvku, eh, v současné době šifrujeme všechna mm, různá spojení, propojení a všechny služby a sítě. Zatím to není dokončeno, nejsme na konci celého procesu, vyvíjí se to a nadále hledáme nové možnosti, nová bezpečnostní opatření, pomocí nichž chceme zajistit, zabezpečit eh, údaje uživatelů. Ano, děkuji. A pan Alan? Takže, pokud je k tomu, co bylo zveřejněno, ten materiál, my, kteří pracujeme v této společnosti, Nemáme další informace nad rámec toho, co bylo zveřejněno, ale jde o systémy, které jsou v rámci agentury. A jak už jsem říkal, není to něco, o čem bychom věděli. O čem víme, je pouze to, když oni se na nás obrátí s žádostí o poskytnutí údajů. A tam jsem to řekl jasně. My zveřejníme veškeré možné informace o těch žádostech o poskytnutí informací a jasným způsobem říkáme, že ty žádosti musí být vždy cílené, musí být nějak eh, odůvodněné, netýkají se nikdy plošného zhromažďování eh, údajů a víte, že když generální ředitel se snažil vydat své prohlášení, tak to muselo být eh, co nejpřesnější. Každý by mohl vždy říci, že něco tam probíhá, ale když náš generální ředitel měl toto prohlášení, chtěli jsme to říci co nejjasněji za celou společnost. Chtěli jsme říci, že toto jsou jediné žádosti, které dostáváme a nic jiného nad rámec toho neprobíhá. Děkuji. Dále má slovo pan Albrecht. Děkuji vám. Děkuji vám za účast na dnešním zasedání. Měl bych několik otázek a opravdu bych si rád vyslechl na ně odpověď. Nejprve chci poznamenat, že jsem velice rád, že tady jste také jsem si rád vyslechl komentáře paní Belc k předpisům o ochraně soukromí, o tom, že se to musí opravdu provádět. To vítáme. Jsme rádi, že i IT společnosti tam již vidí určitou hodnotu a všichni společně se tedy na toto budeme těšit. Týká se to ochrany evropských občanů a stejně tak všech ostatních občanů. Když jsem si vyslechl vaše poznámky, zaznamenal jsem tam, zvláště od pana Lundblada, ale také pana Alena, že neposkytujete um, žádný neomezený přístup a důležité je tedy říci, že může existovat i jiný způsob přístupu k vašim údajům a je možné, že některé údaje byly ohroženy. A vy vlastně jenom odpovídáte, že nedošlo k eh, poskytnutí žádného neomezeného přístupu. A moje první otázka je následující. Když odkazujete na ty neodůvodněné, neomezené přístupy, tak jaké jurisdikce se to týká? Když například hovoříme o osobních údajích evropských občanů. Můžete vyloučit na 100 že jste v souladu s evropskou legislativou, když zpracováváte údaje o evropských občanech? A jak nahlížet na to, že orgány atakují vaše systémy? Žádali jste orgány státu, aby vyšetřili případné porušení právních předpisů o kybernetické bezpečnosti, tedy i zabezpečení vašich serverů Vyšetřujete to sami, takovéto údaje, nebo možné, eh, pardon, útoky nebo možné útoky? To jsou podle mne otázky velice důležité pro evropské občany a velmi rád bych si také vyslechl podrobnou odpověď. Zvláště na tu první otázku, která se týká jurisdikce. Jak je tomu navíc ještě s cloudem, existují různé způsoby, jak nám přistupovat k příslušnému soudnímu systému. Děkuji, slova paní Belc. Ano, pan Albrecht správně upozornil na to, jaká eh, omezení se uplatní. Já myslím, že se musíme vyhnout eh, střetu zájmu, protože tady to není zase tak jasné a z toho důvodu my se snažíme plnit všechny právní předpisy. Pokud je plníme, tak je to v pořádku, ale pokud tam dojde ke střetu mezi nimi, tak je to problematické a je obtížné je tedy najednou splnit. Ptáte se na to, jak, uplatňujeme, jak uplatňujete eh, předpisy. Pokud jsou ty údaje na serverech Spojených států, tak eh, plníme americkou legislativu a pokud ty údaje jsou například v Irsku, tak postupujeme podle irských předpisů. My jsme zatím nenarazili na žádné problémy při uplatňování předpisů, ale pokud je o evropskou legislativu, tam ten článek 43 právě by nás eh, přivedl do konfliktu, který bychom nemohli vyřešit. Já bych tedy navrhla se tomu ještě dále věnovat. Nevyřeší se to tím a navíc eh, se tím dostaneme do konfliktu, který nebude možné řešit. Za druhé, pokud je o útoky na naše služby, tam je to jednoduché. Kdokoliv podniká takový útok, snaží se poškodit naši ochranu a z toho důvodu jsme vytvořili sofistikovaný mechanismus pro boj proti této trestné činnosti a máme různé, čino, máme různé možné kroky. Protože Když dochází k útokům eh, na naše servery, neustále se na to díváme, zabýváme se tím, spolupracujeme také s ostatními, spolupracujeme také s vládními eh, institucemi a snažíme se takto bojovat proti kybernetické trestné činnosti. Děkuji, pan Landblad. Ano, pokud je o jurisdikci, myslím, že to už zaznělo, tam je problematický ten, eh, ten střed různých právních předpisů. A pravidla je nutné vyjasnit na té nejvyšší úrovni. Vždy máme jeden, jeden zákon, ale ten má řadu odstínů. A také bychom uvítali tu jasnost nebo jasnou situaci v této oblasti. Vy jste položil konkrétní otázku, která se týkala cloudu. A já myslím, že když začneme to vyjadřovat, to vyjasňovat v rámci vládních dohod, tak eh, se tím vyjasní i další věci. Máme různé týmy, které se zabývají případnými útoky na naše, na naše systémy. My je musíme totiž posílit, snažíme se, aby byly odolnější a také, abychom mohli lépe reagovat na útoky. Je to obtížné, ale snažíme se chránit naši uživatele, hledáme nové způsoby útoku, tak abychom jim mohli před, předcházet, snažíme se zjišťovat nové informace, tak abychom byli úspěšnější. Pan Allen. Připojím se ke komentářům kolegů. Poze možná k jedné věci, k té jurisdikci. My máme mnohé odpovědnosti. Jednak máme odpovědnosti ve Spojených státech, kde máme tu infrastrukturu, potom máme ještě mm, povinnosti v Irsku, protože Facebook Ireland má pravomoci nad eh, zase těmito eh, údaje. a také máme povinnosti vůči té zemi, která vydává žádost o poskytnutí údajů. Trávíme nad tím hodně času, snažíme se všechny ty povinnosti plnit a neporušovat žádné právní předpisy. Samozřejmě, pokud by se to dalo harmonizovat, bylo by to skvělé. A pokud je o vytvoření rámce, což je vaše práce jako zákonodárců, tady bychom upozornili na jednu věc nesmíme dovolit, aby extrémní případy e, příliš ovlivňovaly ty obecné případy. Vy samozřejmě se zabýváte těmi extrémními situacemi v souvislosti s tím hromadným sledováním. Ovšem my typický pří, typickou žádost, která, kterou dostáváme, ta se týká nějakého konkrétního trestného činu, například pachatel trestné činnosti z Francie cestuje do Německa a tak dále. To jsou typické případy a chceme, aby v těchto případech ten systém také co nejplynulej fungoval. Jsou to takové pravidelné vyšetřování, jde nám o to, aby to fungovalo, někdy to může být přeshraniční a nechceme, aby nám to ohrozili, ohrozilo, nebo aby nám to ohrozili tyto extrémní případy. Děkuji. Já bych se ještě vyjádřila Sofie, mohl bych se ještě možná zeptat na jednu věc, protože když se obrátíte na eh, orgán jednoho členského státu v souvislosti s vaši, ochranou vašich serverů proti kybernetickým útokům. Mě by zajímalo, jak to funguje. Pan Allen. Ano, my jsme takto postupovali. Já sám jsem se eh, zabýval případem jednoho hackera, který se snažil nabure do našeho eh, systému. My jsme to dali eh, na vědomí příslušným orgánům ve Spojeném království a spolupracovali jsme s nimi na tomto případu. Děkuji. Ano, děkuji. Já tedy se vyjádřím jako stínová zpravodajka za ALDE a potom předám slovo ostatním. Musím říci, že jsem vám vděčná za vaši účast, ale toto jsou předem připravená právní prohlášení. A mně to připomíná jednu věc, už jsem to zmiňovala v minulosti, když pan Clinton se vyjadřoval k aféře Levinsky. Řekl, neměl jsem s tou ženou sexuální vztahy. Vidíte, já to říkám špatně, neměla bych být právnička. Řekl, vztah, ale bylo to sice správně hlediska správně, ale nebyla to pravda. My ale chceme slyšet pravdu. Tady se jedná o naši odpovědnost vůči evropským občanům. A i kdybyste chtěli říci pravdu, a tady musím uvést, že to není nic osobního eh, vůči vám, ale společnosti, které tady zastupujete, na mne udělal, udělala velký dojem vaše snaha o plnění předpisu a zajištění transparentnosti, ale já jsem hovořila, nebo mnoho let jsem v kontaktu se zástupci těchto firm a neoficiálně jsem slyšela dost šokující věci, ale oficiálně to nikdy nikdo nechce říci. Například vy jste odkazoval na společnosti prosazující občanská práva. Vy jste říkali, že společnosti spolupracovaly s vládami pod tlakem, ano, pod tlakem, ale nicméně, když dojde nějakému konfliktu mezi soudními systémy dost těžko se to řeší, ale někdo, myslím, že generální ředitel Yahoo řekl, když bych řekl to, co chci říci opravdu, mohu skončit ve vězení na 35 let. Pokud ovšem plníte americké zákony, zároveň porušujete evropské zákony. A já, kdybych byla zástupcem společnosti, raději bych eh, se přela s Evropskou komisí než s americkou administrativou. My tady každopádně musíme upřednostnit zájmy evropských občanů. Můžete ob... nebo proč si myslíte, že, Evrop... že občané nevěří těmto společnostem? Nyní konkrétně několik věcí. Šifrování. Na jednom z předchozích zasedání jsme si vyslechli, že i ty společnosti, které mají šifrovací standardy, možná byly skorumpovány a jako, jak velkou hodnotu tedy tímto, tomuto šifrování můžeme připisovat? Já nevím. Nevím ani, co to přesně znamená. Vy říkáte, že neumožňujete žádná zadní vyrátka. To já nevím. Mně se zdá, že americká vláda má takováto zadní vyrátka, ale možná, že existují a vy mi nemůžete o nich říci. Takže jak moc tomu můžeme věřit? Potom další věc. V médiích jsme slyšeli o placení, nejenom o krytí, krytí nákladů, ale i o platbách. Můžete říci tady oficiálně, že vaše společnosti nedostaly vůbec nic nad rámec skutečných nákladů plnění předpisů. A mohly by vaše společnosti toto i oficiálně uvést, protože kromě toho, kromě těch přímých pladeb, vstupují do hry ještě jiné zájmy. A dalo by se to shrnout jako nesmíte kousnout tu ruku, která vás krmí. Každopádně bylo by asi užitečné to říci transparentně, vzhledem k tomu, že nám jde všem o transparentnost, v čem tedy spočívají ty konkrétní zájmy. A nakonec bezpečnost. Máte pocit, že v této souvislosti zajišťujete bezpečnost pro své uživatele? To byly tedy otázky z mé strany a nyní předám slovo uh, řečníkům, aby odpověděli nejprve paní Belc. Short. Eh, Já se pokusím odpovědět eh, krátce. Já naprosto rozumím vašemu rozhořčení. Mm, podle mě nemůžete očekávat, že e, firmy vydají prohlášení, které přivedou generálního ředitele do vězení. Omluvte, omluvte mě, že vás přerušuju. Ano, e, možná, že e, toužíte být, toužíte mlčet podle amerického práva, ale v, tady jste v Evropě a v Evropě musíte hlásit takováto porušování. Takže může se stát, že tím, že dodržujete americký zákon, porušujete evropský zákon. Eh, já bych ráda eh, dokončila myšlenku, protože si myslím, že to pomůže objasnit. Eh, jak jsme tu říkali, všichni jsme pro více transparentnosti, protože to nám dovolí mnoha, mnohem lépe eh, diskutovat na základě faktů. Bohužel eh, o lecčem nesmíme eh, hovořit, protože to nedovoluje americký zákon a mimochodem celá řada evropských zákonů dělá přesně to tež, takže my dodržujeme pravidla tak, jak máme a nemůžete mi klást za vinu, že pravidla nedodržujeme. Za druhé jste se ptali, že tím, co děláme, ale neříkáme, e, porušujeme e, evropské zákony. A to je potom úplně jiná otázka. A já můžu říct, že nejsem si vědoma toho, že bychom porušovali dnes nějaká evropská pravidla. Takže tady vidíte, jaké problémy máme, protože to jsou e, jenom domněnky a my těžko můžeme s těmito domněnkami nějak naložit. Já jenom vás žádám, abyste nečinila rychlé závěry ohledně toho, co se děje e, nebo neděje, ať už e, na scéně nebo v zákulisí. E, k těm zadním vrátkům a platbám. Jak jsem říkala, my nemáme zadní vrátka a můžete si jistě představit, že my poskytujeme naše produkty i ministerstvu obrany, armádě, vládě, které také obsahují citlivá data a jsme si dobře vědomi toho, že našim zákazníkům leží na srdci tato zadní vrátka. My máme program GSP, který umožňuje vládám eh, mít velice detailní vhled do našich technologií, včetně zdrojového kódu celé řady eh, elementů, aby, eh, byli, aby neměli starosti o to, jestli existují zadní vrátka nebo ne, aby zkrátka byli spokojeni. Takže prosím, chápejte, že nemůžeme tady zveřejňovat naše obchodní tajemství a že toto probíhá v uzavřených skupinách na základě dohody, která chrání naše obchodní zájmy. Pokud jde o ty platby, tak eh, ani tady to není jinak v USA než v ostatních zemích. Jestliže nějaké hledání vyžaduje eh, mnoho času, tady hovořím o nezávislých eh, žádostech eh, trestních orgánů, tak zkrátka to schromáždění dat něco stojí, trvá to dlouho, takže ano, proplácejí nám ty náklady, ne víc, ne míň. A to si myslím, že je prospěšné celému systému protože čím více úřady musí platit, tak tím více si musí rozmyslet, jestli ta data chtějí. A my, jakožto celosvětová společnost, dostáváme mnoho žádostí a z toho nelze činit závěry, že eh, když si necháváme proplatit náklady, že děláme něco špatného. A pokud jde o ten eh, bezpečný přístav Safe Harbor, tak ano, eh, my o to usilujeme, dá se vylepšit, ano, o tom se dá diskutovat. Chtěla bych říci, že eh, my v zájmu spotřebitelů eh, přepravujeme data mezi Amerikou a Evropou a pro, naše, eh, pro firmy, které jsou našimi klienty, implementujeme modelové klauzule. Takže zcela Eh, dodržujeme eh, zákony ohledně soukromí a dokonce máme potvrzení od příslušných orgánů, že to děláme. Takže mm, lepší důkazy už přinést nemůžeme. Je zkrátka třeba respektovat eh, určitá omezení a připustit, že nemusí být nutně něco špatně, ale zkrátka o tom nesmíme hovořit. Pan Lundblad? Děkuji. My máme eh, s tímto už dlouhou historii. V roce 2005 jsme byli první, kteří odmítli eh, ministerstvu spravedlnosti eh, širší vyhledávání což eh, vyvolalo pozornost v USA, ale možná ne na této straně Atlantiku. My jsme odmítli, protože jsme se domnívali, že je důležité, aby eh, vládní žádosti byly eh, omezené a zacílené a zkrátka, aby odpovídali tomu účelu, který oficiálně mají. My jsme v roce 2010 zveřejnili zprávu o transparentnosti mnohem dříve než kdokoliv jiný, protože pro nás jako společnost bylo důležité, aby se spotřebitelé mohli rozhodnout na základě informací, aby občané mohli diskutovat o našich prostředcích a opatřeních a o tom, jestli fungují, jestli jsou relevantní a e, jestli jsou adekvátní. Pokud jde o důvěru, tak e, tady je otázka e, důvěry. Samozřejmě internetová mediální společnost je založená na důvěře, ale zároveň se občané ptají, jestli mohou důvěřovat vládám. A oni by měli mít tedy přístup a větší transparentnost eh, do těchto otázek. A právě proto my prosazujeme eh, reformu ve Spojených státech a velice rádi bychom ji viděli i v dalších zemích, eh, i v EU aby vlády zkrátka vydávaly eh, prohlášení o transparentnosti. To je zcela eh, jednoduchý krok. Eh, máme tu nějaká čísla, jaká jsou ta čísla, jak, jak, jsou, jak jsou dodržována a tak dále, aby zkrátka občané se mohli informovaně rozhodnout. My jsme tu dnes proto, abychom spolupracovali a účastnili se debaty, budeme to dělat i nadále, protože je to důležité, není to žádná show, je to pro nás zkrátka důležité. A pokud jde o eh, eh, zadní vrátka a platby, tak jenom zopakuju, co říkala Doroty. Nejsou žádná zadní vrátka a nedostáváme žádné peníze navíc. Safe Harbor se samozřejmě dá eh, vylepšit a zreformovat a ušit na míru našim současným potřebám. Je tu určité výhradní právo pro národní bezpečnost, to je například možné lépe proskoumat, ale důležitá otázka zní, eh, kde to má začít. Musí to začít eh, na úrovni vlád. Ty musí vyjednávat o tom rámci a o dohodách, o tom, jak mají vypadat, aby byla chráněna národní bezpečnost. Já eh, zopakuji další otázku. Vy se tedy domníváte, že standardy šifrování jsou spolehlivé? Já si myslím, že otevřené standardy šifrování, jsou tak spolehlivé, jak jen mohou být. Ale i ty se musí vyvíjet. Standardy šifrování nezůstávají spolehlivé navždy. Musíme je neustále aktualizovat, vylepšovat, hledat nové eh, šifrovací standardy, abychom posílili bezpečnost. Pan Ellen? Eh, k tomu šifrování. Samozřejmě v bezpečnosti se snažíte jak si zvýšit náklady potřebné na e, prolomení e, ochrany. A e, šifrování samozřejmě tyto náklady zvyšuje i když Samozřejmě takový šifrovací systém sám eh, si žádá vysoké náklady, ale zároveň zvyšuje eh, náklady na prolomení. A to dělají eh, všechny společnosti. Já vím, že zkoumáte nové technologie, dlouhodobější, ale toto nás posouvá na další úroveň. Obecně k té debatě, my jsme vlastně všichni na stejné straně, ale v našich společnostech eh, nepracuje nikdo, kdo by nevěřil v naše eh, hodnoty, jako je otevřený eh, internet, otevřenost, svoboda a tak dále. Tato odhalení, která se stále objevují v novinách ohledně naší činnosti, jsou potom pro nás velice bolestná a my se proti nim chceme bránit, protože nás poškozují, poškozují lidi, kteří využívají naše služby a tedy i vaše občany. Občané a uživatelé v tuto chvíli to je to tež. Takže eh, já bych byl raději, kdybychom kolektivně pracovali na těchto společných zájmech. Eh, k těm platbám. Eh, Facebook nepřijímá platby za žádosti ze strany vlád. Je zajímavé, že někteří aktivisté žádající vyšší soukromí to, by to po nás chtěli. Logika zní, že když vláda musí platit za žádosti, tak těch žádostí bude míň. Nicméně naše politika zní, že platby nepřijímáme, ale velice by nás zajímala otevřená debata zákonodárců o tom, e, jestli by stálo za to přidat tam ten prvek tření, e, abychom žádali peníze po vládách. E, k tomu Safe Harder. Jako občan Evropské unie bych velice, velice rád působil v takovémto bezpečném přístavu než mimo něj, protože je to známka toho, že společnosti záleží na e, ochraně dat. E, když e, dostaneme žádost od federální obchodní komise, tak to je samozřejmě to je velice silný orgán, nicméně Safe Harbor má být dvoustr- dvousměrný. Má zajišťovat ochranu občanů zároveň podle příslušného nařízení. Takže eh, to spadá pod směrnici pod ochranu údajů, což je národní bezpečnost také na, na straně EU. Eh, e a v budoucnu eh, budou přepsány vztahy mezi EU a USA. To je teď právě na stole z mého pohledu by to byl velice smysluplný krok vpřed. Ale my víme, rozumíme tomu, proč to teď Safe Harbor nedělá, protože reflektuje ustanovení EU ano, otázkou je samozřejmě vždy eh, národní bezpečnost, tak je otázka kterého národu, kterého státu. Eh, to je jedno. Nicméně teď eh, si vyslechneme otázky posledních tří europoslanců, kteří jsou tu přítomní najednou a potom požádám účastníky panelu, aby odpověděli najednou, abychom mohli skončit v 18.30. Takže pan Engström, pan Torvalds a paní Latford. Eh, já mám otázku na paní Belc z Microsoftu. Eh, vy jste řekla několikrát, že nemáte ve svých produktech zadní vrátka. Já z toho mám samozřejmě velikou radost, ale eh, problém je v tom, že většina vašich produktů je closed source, což znamená, že nikdo zvenčí nemůže si ověřit, co vlastně na tom počítači běží, jakmile je tam ten program instalován. Vy jste řekla, že dovolujete některým vládám a tak dále číst zdrojový kód. A samozřejmě ten zdrojový kód eh, který jim dáváte, samozřejmě zadní vrátka eh, nemá, to je jasné. Ale jestliže ten zdroj je uzavřený, tak nelze nijak ověřit, jestli to, co běží na těch počítačích, eh, je bez problému. Na druhé straně open source systémy, jako je Linux, jsou všem přístupné a každý, kdo má příslušné znalosti, eh, si může zdrojový kód prohlédnout a může si ověřit open source software, což ale eh, není případ vašich produktů, bohužel. Takže má otázka zní, jestliže čistě hypoteticky Kdyby eh, náhodou NSA eh, nebo eh, nějaká jiná americká agentura vám nařídila instalovat zadní vrátka do některých nebo všech vašich programů, směla byste nám to teď říct? Pan Torvalds, prosím. Děkuji, Sofie. Eh, já bych se vrátil k otázce toho styku. Eh, jak víte, tak existuje tu je jedno městečko v Massachusetts, které má toto zvláštní jméno eh, Intercourse. A já vás podezřívám, že všichni z vás tam obchodujete nebo máte tam nějaké organizace za partnery. A můj kolega tady položil otázku a když se na to tež zeptal můj eh, desetiletý syn, eh, oslovila tě někdy eh, NSA ohledně, vlast, ohledně zadních vrádek a on řekl ne, ale zároveň přikývl, protože byl jaksi v právním mrtvém bodu. Takže každý pochopil, že NSA, ano, že NSA je oslovila. Pak tu máme Třetí problém, paní Belc řekla, že neexistují eh, zadní vrátka, což není přísně technicky vzato pravda, protože máte eh, bad programming, což vlastně jsou zadní vrátka, protože jestliže eh, máte chyby v programu, tak tato chyba je zadními vrátky. a vy jste dokonce uh, vyplatili velkou částku jistému Jamesi Farshoferovi za to, že taková zadní vrátka našel. A my máme podezření, že takovýchto chybných, neumyslných eh, zadních vrátek ve Windows jsou stovky. Děkuji. Děkuji. Poslední otázka, paní Latford. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Ano, Eh, ta otázka je poměrně v podobných eh, intencích. Pokud jde o eh, ty domněnky o masovém sbírání dat prostřednictvím programu Prism, Tempora a tak dále, tak v porovnání s vašimi prezentacemi je pro nás velice těžké to, jak si dát dohromady. Richard Allen říkal, že je eh, velká porce nepravdy v těch eh, tiskových eh, zprávách. Možná, že to tak je, ale samozřejmě pro nás je těžké to rozpoznat. Mě mírně zaráží formulace Ehm, kterou použili nejméně dva z vás, totiž, že jste nepovolili žádný přímý nebo neomezený přístup na servery. Minimálně dva z vás to řekli. Jaký je opak? To je nepřímý a omezený přístup? Mohl by mi někdo z vás říci, co tedy povolujete, když nepovolujete přímý a neomezený přístup na své servery? Ano, e, myslím si, že to byly tři velice konkrétní otázky. Paní Belc, prosím. E, teď si připadám jako na testu inteligence, ale já to zkusím. Takže jde stále o důvěru. To je naprosto jasné, ale zároveň musíme mít na paměti, abychom, e, z, abychom vycházeli z faktů a z právních požadavků. Takže eh, open source eh, versus uzavřené zdroje, to je vzrušená debata už eh, mnoha, mnoha let probíhající. Open source je samozřejmě otevřený, ale zároveň je otevřený lidem, kteří chtějí vytvořit nějaké, nějaké slabá místa, aby dělal přesně to, co ti lidé chtějí. Já bych řekla, že open source je mnohem rizikovější, když máte ten naprosto nekontrolovaný přístup ke zdrojovému kódu, na rozdíl od tomu kontrolovanému softwaru, jak já říkám. Za druhé, eh, kdyby eh, mi NSA dovolila odpovědět na otázku, to je eh, naprosto jednoduché. Žádná zadní vrátka nejsou, tečka. Já se nemusím ptát NSS. Ne, eh, já jsem se ptal hypoteticky, kdyby eh, zadní vrátka existovala, směla, by to říct, směla byste to říci? Kdyby byla zadní vrátka, tak eh, domnívám se, že bych se to nesměla dozvědět. Já vám nicméně říkám, že žádná zadní vrátka nejsou. Dostáváme se k další zajímavé otázce, co to jsou zadní vrátka. To je důležité objasnit pro mě zadní vrátka znamenají, že do našeho softwaru je zabudováno něco jakási e, díra, e, kterou bychom dali e, NSA, aby měla přístup k všem možným datům. A to my neděláme. Ano, náš software má slabá místa, jako mimochodem každý software na světě, a naším cílem je chránit naše zákazníky a uzavírat tyto díry samozřejmě, eh, jak to jen eh, jde, protože eh, na světě je spousta zločinců, kteří by jich chtěli využít a ublížit našim zákazníkům. To je ústřední hodnota firmy Microsoft. Uzavírat, odstraňovat jakákoliv slabá místa, a rozhodně jich nezneužíváme k jiným účelům. Mimochodem toto je e, velmi zajímavý hovor. Kdyby nějaká vláda kdekoliv na světě e, soustavně e, využívala defektů v technologii, aby měla přístup k datům, tak s Chtěli byste to tak z politického hlediska? Chtěli byste o tom diskutovat na mezivládní úrovni? Zda by se to smělo nebo ne? Ale já naprosto jasně říkám, my neposkytujeme e, žádné z těchto technických nedostatků k tomu, aby e, jakékoliv vlády měly přístup k datům zákazníků nebo kohokoliv jiného, kdo používá naše technologie. Takže e, přímý neomezený přístup. Na to odpovím, to je jednoduché. My eh, na to máme eh, poměrně stejný názor, pouze dáváme eh, přístup k datům zákazníků, které jsou v našich serverech, jestliže dostaneme konkrétní požadavek, který je zákonný, potom vyhledáme data, jestliže tam jsou, tak je zhromáždíme a předáme je. To je všechno. Omlouvám se, hovořím eh, příliš dlouho. Takže přesně tohle děláme a také jsme ze zákona povinní to dělat. A my zákony dodržujeme, nejen americké zákony, ale všude na světě a všude na světě tyto požadavky dostáváme. Eh, omezený a nepřímý přístup by byl, eh, kdybychom řekli, tady je náš server, drahá tajná služba, tady máte interface, dobře se bavte a podívejte se na co chcete. Ale to my neděláme. To můžeme zcela jasně vyloučit a potvrzují to všechny firmy. Bohužel jsou tu určité domněnky, to je nešťastná situace a nastala velice komplikovaná situace, která nám neumožňuje se hájit. Já umím to říct eh, jenom eh, německy. Jsme zkrátka eh, ve slepé uličce, nemůžeme nic dělat. Pokud tady nebudou žádné důkazy, tak já můžu říkat jenom, pojďme se bavit o tom, jak překonat tu situaci, abychom se nedostali do patové situace, která vám neumožní vyřešit politický problém a neumožní nám vyřešit problém s důvěrou, který poškozuje naši firmu. Ano, tady nelze hovořit o nepřímém přímém přístupu. Jedná se pouze o to, zda ta žádost je zákona, to se zkoumá případ od případu. V tom spočívá odpověď, nejsou žádná zadní vrátka, to můžeme říct se otevřeně. Myslím, že ta otázka ale má svůj smysl, protože poukazuje na něco velice důležitého. Když my něco řekneme, vy to spochybníte, tak my nemáme žádný vlastně, nemůžeme najít žádného uh, arbitra. A proto bojujeme uh, za transparentnost, uh, protože dnes vlastně ten přeskum je možný pouze na základě soudního rozhodnutí. A teprve až ta transparentnost bude, tak budete moci konstatovat s naprostou jistotou, že to, co vám říkáme, je skutečně pravda. A podle vašeho nározu eh, programy jako Prism a Tempora neexistují? My jsme neslyšeli o programu Prism dříve, než eh, se o tom hovo- začalo hovořit. Ale ten obecný popis, eh, tak jak ho známe z tisku, takový program je vám nějak povědomý? My jsme se neúčastnili žádného takového programu, ale víte o tom, že takovéto programy jsou, ne, já nevím, jak se tomu přesně říká, to je nad moje technické znalosti, ale ona otázka byla jasná. Já asi nejsem ten správný člověk, to je třeba se eh, zeptat bezpečnostních agentur po celém světě. Tak, pan Allen? Já stále ještě doufám, že jsem ve stejné místnosti jako Lena Storvalc, ale pokud jde o tuto otázku, lidi si asi dají dvě a dvě dohromady a e, někdy bohužel ty dvě a dvě jim dají dohromady 25. E, v, v tisku se hovořilo o hromadném přístupu k některým údajům. E, bylo to těsně před odhalením Edwarda Snowdena a tak nějak se to všechno popletlo dohromady ten jazyk, který byl použit, um, přímý a neomezený, to je vlastně reakce našich představitelů na zprávy, které používají tento jazyk. Protože v tisku se říkalo, tak je tam eh, mm, vlastně přímý a neomezený přístup a my jsme tedy řekli, ne, ne, není žádný přímý a neomezený přístup. Možná z té skladačky, co tady chybí, Eh, že, eh, že vlády sami velice málo informují o těch svých žádostech. To, to je pro mě opravdu pozoruhodné. Já si myslím, že my jsme tedy firmy a my samozřejmě nemůžeme zveřejňovat údaje o těch žádostech, ale přestože eh, jsou od nás požadovány, ale přitom se zdá, že samotné vlády uh, Ehm, v podstatě nejsou vůbec nuceny ke zveřejňování těch žádostí. A občané tedy od nás chtějí, abychom jim řekli, co my dostáváme za žádosti, ale oni by také by se mohli obracet na ty vlády, aby zjistili, kolik vlastně vlády eh, těch žádostí poslali. Ehm, možná pak bychom si mohli tu skládačku lépe dotvořit a ta, ten celkový obrázek by byl přesnější. Dobrá, děkuji vám všem. Tím se dostáváme do kon, eh, ke konci dnešního zasedání. Já bych chtěla poděkovat všem účastníkům panelu za účast a za to, že eh, tady možná dali na jeho určitou frutraci, ale my se snažíme prostě nějak dobrat pravdy. Takže děkuji vám všem, děkuji také tlumočníkům a příští zasedání vyšetřovacího výboru proběhne ve čtvrtek 14. to znamená za tři dny. Eh, odpoledne od 3 do půl sedmé. Budu se na vás těšit.